Ladies and gentlemen. Eh, Dámy a pánové, dobré odpoledne. Dovolte, abych vás všechny přivítal na, toto, na tomto složení o revizi směrnice o právech akcionářů. Chtěl bych vás všechny přivítat jménem eh, výboru Jury. Eh, Eh, myslím si, že nebudeme mrhat vzácným časem, který máme a dovolte, abych proto předal slovo hned eh, panu Koferátovi, který je zpravodajem k, této, k tomuto návrhu. Děkuji, děkuji, eh, pane předsedo. I já bych rád přivítal naše hosty. Ani já nechci ztrácet čas, takže dovolte, abych na úvod pouze řekl tolik, že v nedávné době v tomto výboru jsme začali hovořit o právech, o této směrnici eh, týkající se práv akcionářů, což je předmětem dnešního odpoledního slyšení. Tato směrnice by měla být velice pevným základem eh, vyjadřícím naše priority. Myslím si, že je velice důležité eh, nějakým způsobem se podívat na nový model eh, toho, čemu říkáme governance nebo zprávy a řízení. To téma je mimořádně důležité a my mu věnujeme příslušnou pozornost. Začali jsme se zabývat touto otázkou v roce 1993, kdy Jacques Delors předložil eh, svůj dokument o zodpovědnost eh, akcionářů. Již v tomto dokumentu se objevila celá řada zajímavých myšlenek eh, a zásad. Myslíme si, že tyto zásady je potřeba i nadále podporovat. Takže těch příležitostí, kdy jsme hovořili o společenské zodpovědnosti firm, těch příležitostí, kdy jsme o tom hovořili, bylo skutečně mnoho. Eh, a je potřeba teď se také ale podívat na tu otázku práv eh, akcionářů. O tom budeme hovořit dnes odpoledne. Ten duch návrhu ze strany komise bych podpořil, nicméně tento návrh obsahuje určité prvky, které já Eh, a nejen já, i ostatní kolegové vnímají eh, jako prvky, které by mohly být do určité míry eh, problematické a budou stále ještě potřebovat dotažení. Tolik tedy o tom, o čem jsme hovořili dosud. Nejprve například se jedná o otázku samotné icionářů. I e, tady je potřeba, abychom měli jednodušší způsob, jak přenášet informace prostřednictvím zprostředkovatelů. To se týká také pochopitelně hlasovací činnosti e, akcionářů. Jinými slovy, musíme zajistit pro akcionáře takovou úlohu, kterou by měli fakticky hrát ale akcionáři eh, často se velice eh, rychle mění, jsou jaksi volatilní, i když existují někteří stabilnější akcionáři. Ale v mnoha případech se jedná skutečně o lidi, kteří investují do nějaké firmy, do nějaké společnosti A tím to skončí. Ten hlavní předmět, o kterém hovoříme, je otázka transparentnosti, také e, ze strany institucionálních investorů, e, také z pohledu vlastních e, ředitelů. Chceme mít také větší transparentnost, co se týče zmocněných poradců. Transparentnost je pochopitelně důležitá také v oblasti odměňování členů představenstva a dalších Eh, orgánů společnosti. To jsou věci, které jsou pro nás naprosto klíčové. Kromě toho jsme hovořili i o tom, že je potřeba se vyhnout takové situaci, kdy eh, firmy eh, identifikují pouze krátkodobé cíle a nakonec zjišťují, že čelí nedostačné transparentnosti, což může pro danou společnost představovat určitý problém. Také to e, snižuje jejich důvěryhodnost. Některé společnosti se dostávají do problematické situace poté, co například e, se rozhodnou pro systém odměňování, který není vůbec souměřitelný s tím, co dělá e, představenstvo. To jsou všechno věci, které se promítají do určité politiky, kterou um, které vedou často tedy k těm problémům pro společnosti a v každém případě odměna, a my tady hovoříme obecně o, o odměňování, ne v tom e, přísném e, slova smyslu, to znamená, hovoříme zde i o těch různých e, benefitech, které získávají členové představenstva a ty byly často skutečně absolutně neodpovídající Eh, tomu, jak existuje situace ve firmě a jaké, jakou praxí se eh, řídí. Nedostatek transparentnosti, hlavně také při kontrolách, to eh, souvisí také s transakcemi s dalšími partnery. To jsou naprosto klíčové otázky, které musíme řešit. Takže dnešní diskuse bude velice důležitá je potřeba mít na paměti také citlivost eh, toho tématu, o kterém budeme hovořit a eh, také vycházíme z toho, jakou prioritu přisuzujeme této, tomuto tématu, jak vysokou prioritu. My jsme již měli celou řadu neformálních diskusí eh, s poslanci a také s, hest, s hosty dnešního slyšení. Chtěl bych říci, že ta první eh, část eh, toho slyšení by měla být velice, eh, bude velice důležitá, dá nám možnost vyslechnout si vaše hodnocení dané situace. Podle mého názoru ale je naprosto zásadní, aby tato směrnice se stala skutečně klíčovou součástí celé té otázky, které říkáme eh, governance, to znamená zprávy a řízení společnosti, Měli eh, bychom určitou úlohu přenášet nejen na akcionáře, ale také na další zainteresované strany. Pochopitelně, že akcionáři jsou velice důležití. Já myslím, že jsem snad se zmínil o těch nejdůležitějších aspektech, to znamená konsistentnost, eh, transparentnost, Eh, jehož cílem je zajistit všechna práva akcionářů, musíme zajistit, aby také činnosti společnosti eh, byly eh, vykazovány takovým stabilním způsobem, tak abychom měli zajištěno určitou rovnováhu. Musíme jasně rozlišovat mezi činnostmi a těmi transakcemi těch eh, dalších eh, stran. Nemůžeme dovolit, aby ty transakce byly pouze spekulativní a aby vůbec neodpovídaly eh, základní funkci dané společnosti. Myslím si, že tím se dostávám na závěr svého úvodního prohlášení. Velice se těšíme na to, že dojde k jakémusi prohloubení naší diskuse na základě toho dnešního slyšení, že budeme schopni lépe vyhodnotit situaci. A e, na závěr našeho slyšení potom si dovolím ještě říct několik závěrečných slov. Děkuji. Děkuji. <clears throat> Máme e, pět vzácných hostů, kteří e, se zúčastní dnešního odpoledního slyšení. Chtěl bych je všechny co nejsrdečněji přivítat zde na půdě Evropského parlamentu. Bez ohledu na to, jak vzácní jsou naši hosté, Chtěl bych říci, že my jsme eh, velice přísní, co se týče času, který dostanete k dispozici. Bohužel každý z vás dostane pouze 10 minut, takže bych vás velice chtěl zdvořile požádat o to, abyste se drželi i těchto eh, časových omezení. Eh, první eh, řečníkem je Kerry Waring, eh, ředitelka ICGN. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se jmenuji Kerry Waring, jsem ředitelka International Government, eh, Corporate Governance Network ICGN a je tady se mnou také George Dallas, který každou chvíli sem přijde. Jsem velice vděčná za tuto možnost, že zde eh, mohu promluvit na půdě vašeho výboru k tématu revize této směrnice. Eh, ICGN e bylo vytvořeno před 20 lety a já vycházím ze své vlastní zkušenosti. Eh, máme 650 členů, které, kteří působí v 50 zemích, včetně investorů, kteří spravují majetek eh, vyšší než 18 trilionů amerických dolarů. Je velice důležité zde zdůraznit i to, že se díváme na tyto věci z eh, globálního hlediska a já právě budu ve svých připomínkách také se na to dívat globálně. Eh, velice podporujeme eh, tuto směrnici a její cíle ehm, jsme také velice rádi, že by se měly posílit práva akcionářů. Kromě toho také souhlasíme s tím, že by měla být větší angažovanost mezi společnostmi a investory což se týká také zefektivnění přeshraničního hlasování. Ehm, co se týče mých vlastních připomínek dnes, chtěla bych se v nich soustředit na následující věci. Za prvé, nejprve bych se chtěla zabývat otázkou corporate governance a integrální úlohou, kterou mohou sedat akcionáři pro efektivní fungování kapitálových trhů. Za druhé se budu věnovat konkrétním návrhům, které se vztahují právě k angažovanosti ehm, k akcionářů. Za třetí budu hovořit o odměňování a za čtvrté potom budu hovořit o tom, jak efektivní může být přeshraniční hlasování. Corporate governance neboli korporátní zpráva a řízení eh, je velice důležitá pro udržení důvěryhodnosti evropských kapitálových trhů. Dobrá eh, governance eh, se věnuje otázce také řízení rizik. Je, odpovídá také otevřenému a transparentnímu trhu a snižuje potřebu preskriptivní regulace. Co je také důležité, je to, že dohled nad tím, čemu říkáme good governance, znamená udržování také práv akcionářů a vytváření takové transparentnosti, která je potřeba pro to, aby mohli vykonávat svá práva způsobem velice zodpovědným a také eh, dobře zváženým protože jen takovýto akcionáři mohou skutečně se postarat o to, že společnosti dodrží to, k čemu se zavazují. Měli bychom eh, se dohodnout také na tom, že je potřeba, aby tato práva byla uplatňována eh, zodpovědným způsobem a v zájmu všech příjemců. Ehm, ICGN se vždy obrací na své členy tak, aby eh, se chovali tímto způsobem. Vycházíme přitom z tzv. globálních principů governance. Co se týče angažovanosti akcionářů, eh, my si myslíme, že velice eh, dobře, když jsou uváděny všech, politiky související s uváděním informací často se zabýváme nad, otáz, nad otázkou, do jaké míry praktické jsou e, ty články, protože ne vždycky je jasné, jakým způsobem můžeme přímo měřit výsledky e, a v jakém časovém rámci. Naše principy vyzývají investory e, k tomu, aby se jasně podporovali angažovanost, která by měla být komunikována také jednotlivým společnostem Eh, jde o to, abychom také podpořili dialog o otázkách environmentálních, etických a společenských. Kromě toho eh, jsme rádi také, že dochází k rozšíření těch vnitrostátních kodexů pro investory. Ti se často inspirovali právě principy naší organizace. Tyto kodexy ehm, navrhují jaké by měly být zodpovědnosti investorů, to všechno můžete najít ostatně na našich webových stránkách. Eh, investoři, kteří eh, eh, někdy spravují stovky až tisíce podniků, musí mít takové přístupy, které vycházejí z vyhodnocení rizika. To všechno bude mít dopad také na to, jakým způsobem se bude dál vyvíjet ta angažovanost. Co se týče kolektivní angažovanosti, ehm, Tady by regulace neměly bránit eh, akcionářům eh, v tom, aby si mohli sdílet nejrůznější pohledy na společnosti. Velice často globální investoři totiž spolehají na to, co jim řeknou místní kolegové. Eh, také eh, velice vítáme eh, to, že by mělo dojít ke zblížení zájmu institucionálních investorů a správců majetku. ICGN podporuje již mnoho let i to, že institucionální investoři by si měli uvědomit, jakou mají zodpovědnost za to, že budou generována hodnota dlouhodobá. To ostatně odpovídá i našemu mandátu, což je jakási šablona pro smluvní podmínky, eh, o kterých by měli, které by měli zvažovat investoři. My respektujeme eh, ty jednotlivé body, které jsou eh, v článku 3G, přesto si myslíme, že jakákoliv příliš podrobné z, poskytování informací by mohlo eh, vést až k tomu, že tyto eh, informace nebudou nebo budou příliš povšechné. Eh, měli bychom v každém případě poskytovat takové informace, které odpovídají dlouhodobému a udržitelnému rozvoji. Eh, vítáme eh, ta práva akcionářská, tak jak jsou navržena v článku 9. To se týká hlavně toho, co eh, se týká odměňování členů představenstva. Měli bychom mít plány, které vycházejí z toho, že tato odměna by měla nějakým způsobem odpovídat množství Eh, akcí. Eh, akcionáři ale nemohou eh, hrát svoji roli, pokud jejich práva budou omezena. Je naprosto zásadní, aby mohli používat svůj vliv, tak jak to odpovídá jejich kapitálu, který vlastně rizikově investují. Toto je pozitivní, dokud e, se tento dialog nesoustředí pouze na odměňování a vyhýbá se některým kritickým faktorům, jako je otázka strategická e, hodnocení rizika a efektivita práce představenstva. E, kromě toho podporujeme také takové mechanismy, jako je například elektronické hlasování, protože to by znamenalo větší angažovanost zahraničních investorů Eh, hlavně pokud se nám podaří potřít takové mechanismy, které nejsou eh, efektivní, jako je například powers of attorneys nebo share blocking eh, E, neměli bychom e, dopustit, aby ti, kteří zprostředkovávají některé tyto transakce, měli e, přístup k instrukcím po delší dobu, než je absolutně nudné. Pochopitelně zajistit také flexibilitu v některých trzích. Na, dále podporujeme návrhy, aby, které vyžadují převod potvrzení práva hlasovat je také důležité, abychom měli možnost nějakým způsobem sdělit um, příjemcům to, že e, jejich hlasy byly vzaty příslušným způsobem v úvahu. Co se týče nákladů, tady je potřeba také e, e, se postarat o to, aby tyto náklady odpovídaly tomu, jak vypadají ty faktické benefity. Tím se dostávám na závěr svého příspěvku. Chtěla bych vám poděkovat. Připravila jsem také dlouhý psaný dokument, ve kterém se zabývám detailně jednotlivými návrhy, tak jak jsou v revizi této směrnici. Lemes je taky eh, zde v, tomto, eh, v této místnosti a je eh, připraven odpovědět na některé vaše konkrétní otázky. Děkuji vám. Thank you, madam. The... Děkuji vám. A druhým řečníkem je paní Susana Hahn, generální tajemnice European Issuers. Prosím, máte slovo. A děkuji vám mnohokrát. Já, jak eh, jste řekl, já zastupuji European Issuers, eh, což je asociace, která zdržuje eh, zájmy podniků, které jsou kotovány na burze v Evropě. Máme národní združení a také jednotlivé firmy, jednotlivé podniky. Naším cílem je zajistit, aby evropská politika vytvořila regulační prostředí, ve kterém eh, podniky mohou eh, mít přístup ke kapitálu díky veřejným trhům. A my říkáme, že eh, hledáme kapitálové trhy, které jsou v zájmu jak emitentů, tak investorů. Než eh, začnu diskutovat o konkrétních návrzích ve směrnici, chtěla bych uvést pár poznámek, které se týkají ekonomického a regulačního kontextu, ve kterém se předkládá tento návrh. Za posledních deset let eh, došlo k celé řadě evropských eh, předpisů, které se týkaly podniků. Je tady například Company Law and Corporate Governance Action Plan nebo další směrnice třeba o právech Eh, akcionářů a podobně. Všechny tyto eh, předpisy mají určitý dopad také na podniky, tak zejména v situaci finanční krize. Eh, nicméně jedna věc chybí v této celé situaci a to je určitý přeskum situace od roku 2007, kdy byla přijata směrnice o právech Eh, akcionářů a také eh, určitá analýza o tom, jaký dopad mají všechny tyto předpisy kombinovaně, eh, jaký dopad mají na jednotlivé podniky. My tedy myslíme, že tady opravdu je nedostatečná analýza. To se projevuje také v posouzení dopadu ze strany komise. Co to znamená? Znamená to, že některé aspekty z návrhu nemají dostatek podpory ze strany podniků v některých eh, podrobnostech, eh, například eh, Evropská regulace, jak se domněvají podniky, nejsou vždy úplně vhodné pro podniky a evropská, evropské instituce nevycházejí ze skutečného života. My víme, že je zapotřebí vytvářet pracovní místa, proto je třeba, aby podniky měly zisky, aby vytvářely taková pracovní místa. Podniky tedy potřebují stabilní regulační rámec, který jim umožní vytvářet ta pracovní místa, a to také v situaci, kdy jdou na burzu. My eh, zkoumáme otázku úlohy eh, kotovaných firm a máme vytvořenou pracovní skupinu Task Force, eh, která zjišťuje, jaký je postoj firm, které jdou na borzu. Také jsme konstatovali, že celá řada podniků, které jsou na Borze, jejich počet za poslední roky klesá. A je to jiná situace, než byla před deseti lety, když podniky eh, šly na burzu. Jedna z našich obav eh, v naší task force je, že eh, situace podniku, který je na burze, je situace, která je stále tíživější, má stále více je stále větší zátěží a to je problém zejména pro malé podniky co to způsobuje. Jsou to náklady na administrativu, náklady na manažery, kteří se tomu věnují a e, podobně. My tedy e, e, zvažujeme, jaké jsou tady podněty pro firmy, aby šly na burzu, aby byly přítomy, aby byly kotovány Jaký typ trhu bychom chtěli vidět a ve čem by si přáli fungovat firmy? To je určitá eh, diverzita různých eh, kodexů v různých podniků a také různé úlohy, které se hrávají eh, představenstva a akcionáři v různých systémech. Podporujeme tedy určité vztahy mezi podniky a akcionáře a myslíme si, že bychom mohli podpořit eh, cíl směrnice, která se snaží eh, zvýšit angažovanost. Jsou tady ale i určité rozdílnosti v názorech v různých eh, členských státech o tom, jakou úlohu by měli sehrávat akcionáři, do jaké míry by měli podporovat tu dobrou governance v podnicích. Kledeme si tedy v některých situacích otázku, zda tady skutečně jsou možnosti pro akcionáře, aby skutečně skutečně analyzovali eh, situaci, analyzovali věci, které, eh, kterým by měli rozumět. Eh, konkrétní návrh navrhuje za prvé transakce by akcionáři měli mít přehled o velice široké škále transakcí. Ptáme si otázku, je to vhodné? a e, ne, e, stačilo by vlastně, nestačilo by vlastně přeskum ze strany e, vedení ředitelů. Jak jsme také řekli, mají akcionáři čas i schopnosti a kapacity posoudit všechny tyto situace a mohou analyzovat náležitě všechny takové transakce? Otázka zní, eh, neměly by taková hlasování být věnována pouze těm důležitým a velkým transakcím, protože eh, ta škála je opravdu velice eh, rozsáhlá. Zejména u malých podniků. Myslíme si, že to je velice tvrdý dopad u malých podniků, protože 5% podniků u firmy, která má objem do 50 milionů, je situace velice odlišná od 5% firmy, která má 5 miliard. A to pak je opravdu otázka, zda eh, by akcionáři měli hlasovat o všech předepsaných a navrhovaných aspektech a v takové míře. Pokud jde o odměňování, my bychom eh, dávali přednost, aby podrobnosti eh, odměňování byly ponechány na členských státech. Eh, zda jsou tady některé věci závazné nebo jenom jsou doporučeními. Na evropské úrovni by bylo možné spíše se zaměřit na otázku uvádění informací. Dále také říkáme, že čím je podrobnější návrh, tak tím je pravděpodobnější, že akcionáři tak jako tak budou muset spoléhat na názory zmocněných poradců. A můžeme tedy eh, konstatovat, že Eh, vlastně 80% eh, by analytikové museli věnovat právě otázkám eh, odměňování, což je věc, která se diskutovala loni na konferenci předsednictva. Máme také obavu, že když je možno dvoje hlasování o politice a o správě, tak Eh, když do toho přijdou akcionáři, kteří mají velice různorodé názory o tom, jak by měla firma reagovat. Pokud jde o právo na identifikaci akcionářů, my podporujeme právo, aby podnik měl možnost zjistit identitu akcionářů. To znamená, že nepodporujeme to, co říká komise, kdy by se vlastně všechno zastavilo u zprostředkovatelů. Myslíme si, že podnik by měl mít možnost jít v tom řetězci až do konce a že by také EU neměla vnucovat a prosazovat pouze jeden jediný mechanismus vzhledem k tomu, že jsou různé systémy v Evropě. E, podnik by tedy si mohl zvolit tu míru identifikace a, a detailu identifikace, kterou potřebuje. Nepodporujeme opt-out u Prahu, eh, za kterou by identifikace už neměla být možná, vzhledem k tomu, že tady je tendence k eh, vlastnictví u větších podniků. To znamená, že by vlastně velmi mnoho akcionářů bylo vyloučeno. Uvedu příklad. Jedna německá firma, kdyby se tam aplikoval ten eh, navrhovaný práh, tak ze 175 tisíc akcionářů bychom tady měli vlastně jen méně než 100 akcionářů, kteří by odpovídali té hranici 0,1%. A konečně chceme také říci, že podle naší zkušenosti eh, funguje eh, situace, kdy právo má možnost zadržet dividendu eh, či hlasovací práva. Je tedy velice důležité umožnit podnikům, aby z důvodu tedy hlasování například o odměňování a tak dále, aby bylo možné Eh, vědět, kde jsou určité eh, obavy eh, akcionářů. Dále poslední bod práva akcionářů. Aktivně pracujeme už, roku, od, už od roku 2007, kdy byla přijata směrnice o právech akcionářů. Na tomto tématu sledujeme, jak by věci mohly fungovat, které jsou uvedeny ve směrnici. Podporujeme použití standardů které by zaváděly účinnější eh, přeshraniční respektování práv akcionářů. Nicméně vidíme, že ten skutečný problém, ten je vlastně v tom řetězci prostředkovatelů, prostředníků. Eh, myslíme si, že to je také oblast, kterou by bylo možné ještě dále eh, proskoumat. Já už tady skončím, protože se zřejmě překračují čas. Thank you very much, madam. Děkuji vám, paní. Třetím řečníkem je paní Abigail Heron, eh, vedoucí eh, pro odpovědné investice ze skupiny Viva Investors. Eh, nejprve bych chtěla, dámy a pánové, pozvat poděkovat za toto laskavé pozvání, abych vám tu dnes prezentovala pohled investora. Je pro mě velkým potěšením, že tu mohu být a velice ráda jsem z deštivého Londýna přijela do deštivého Bruselu. Jsme jednou z největších penzijních a e, pojišťovacích společností na světě. Spravujeme přes 300 milionů e, euro v aktivech a ve Spojeném království operujeme sice, ale také ve Španělsku, Francii, Irsku, Eh, a Litvě a dalších zemích a eh, já tedy jsem vedoucí oddělení pro odpovědné investice, eh, které se zabývá tím, že se setkávám se zástupci společností, do kterých investujeme a zkoumáme eh, oblasti, jako jsou lidská práva, eh, společenská odpovědnost, ekonomický růst, eh, genderové aspekty a klimatické změny. Takže to všechno je naše strategie angažovanosti. Většinou se účastníme rozhodování o tom, jak hlasovat na valných hromadách, setkáváme se se zástupci občanské společnosti a právě tak s dalšími investory. Takže já jsem v podstatě v samém centru všech těchto debat. Dlouho jsme volali po reformě kapitálového trhu a ve Spojeném království eh, podporujeme eh, směrnici o nefinančním eh, hlášení a velice rádi jsme, že byl začleněn udržitelný ekonomický růst a klimatické změny, že to bylo začleněno mezi deset priorit předsedy Junckera. Takže přeshraniční angažovanost u investorů je v podstatě mou kompetencí. Instituce Evropské unie podle mého názoru sehrávají zásadní roli a to v tom smyslu, že jednak vytvářejí vytvářejí legislativu a jednak eh, pomocí své síly dosahují patřičných změn. Takže já opravdu vítám to, že předseda Juncker a Lord Hill se budou usilovat o kapitálovou unii a právě tak to, že, před, že místo předseda Timmermans bude usilovat o, eh, o, o, o odpovědný rozvoj v rámci agendy 2020. Naše vize tedy spočívá v tom, že jako podnik bychom měli být považováni jaksi za předky budoucími generacemi a že budeme v samém centru této debaty. Úzce se zapojujeme eh, už od samého začátku výsledků od konference v Aténách, konference Rady pro řízení podniků. A já jsem se už zmínila o Evropském parlamentu. A ten má dlouhou historii legislativních aktů a zpráv, které doplňují tuto směrnici, ať už jde o směrnici o nefinančním podávání zpráv nebo o, zelené knize, o zelenou knihu o společenské odpovědnosti firem a řízení firem. Takže eh, několik slov k tomu, proč si myslíme, že tato směrnice je nutná. Já říkám velice jasně, že my velice jasně podporujeme eh, tuto eh, směrnici. Po několika selháních trhu si myslíme, že návrhy obsažené v pozměněné směrnici obnoví důvěru v evropské kapitálové trhy a právě tak přispějí k udržitelnější budoucnosti pro Evropu. Eh, jedním z úhelných témat je finanční krize, která vypukla v roce 2008. Tehdy se pobídky příliš mnoho zaměřovaly na krátkodobý zisk. To znamená, že každý v podstatě eh, se dívá eh, nejdále k nejbližšímu konci eh, kvartálu a nevidí ta rizika, která jsou dále za horizontem. A tento krátkodobý přístup je masivním selháním trhu a je stále třeba ho odstraňovat. A e, informace jsou životní mízou kapitálového trhu. A jestliže e, tyto informace jsou založeny na krátkodobém pohledu, e, tak tento, tak tento trh je tímto pohledem definován. A tak, taktéž i patřičné investice, s čímž se setkávám denodenně. Já bych se tedy chtěla soustředit na to, co považujeme za základní aspekty návrhu, které bychom neradi oslabovali a také proč. Nejprve identifikace akcionářů. Silně podporujeme snahy zlepšovat identifikaci akcionářů. E, doufáme, že se nám podaří odstranit některé bloky, které v současnosti existují. E, za druhé, transparentnost v investičním řetězci. My jsme pro více transparentnosti v investičním řetězci, protože by se tím ukázalo, kteří investoři e, se zaměřují spíše dlouhodoběji a využívají svého vlivu na na eh, sociální eh, a další aspekty a proti nim jsou potom ti krátkodobí. Eh, u těch investorů to jsou vždycky ti, ty staré známé tváře. My potřebujeme více investorů a více správců majetku, kteří by své poslání brali vážně. Musíme být vytrvalí a prostřednictvím našich, naší angažovanosti ve firmách Eh, se nám povedlo například zastavit vrtání v Národním parku v Kongu. Minulý týden jeden z největších eh, fondů pro nemovitosti se zavázal, že vypracuje zprávu o udržitelnosti a posoudí dopad své činnosti na životní prostředí a eh, spojené království hodně píše o energetické skupině BG Group a dále bych se chtěla zmínit o politice angažovanosti. Než Viva Investors byli jedni z prvními signatáři investičního kodexu ve Spojeném království a my domníváme se, že naši klienti eh, ne, jak si so, mají zájem o to, abychom jim skládali účty, abychom, aby sledovali, jak hlasujeme a tak dále a jaký je náš přístup k problematice sociální a problematice životního prostředí. A to je konec konců správně, protože jde o jejich peníze. Eh, min, minulý týden eh, se, se konala, kon, konala akce, ve které hovořili jednotliví investoři, byla jsem to já a e, náš hlavní investor a také e, správci svěřeneckého důchodového fondu a eh, ptali se nás, eh, jak jsme hlasovali, na kterých schůzích a co přesně tedy eh, odvádíme za činnost. To je velice dobré mít takovýto dialog s našimi klienty. A další platby pro exekutivu. Tady to, ta problematika je jasná a já chápu, že, se, že to není vždy dobře strukturováno. Je potřeba to navázat na strategii firmy a je potřeba patřičným způsobem se také zaměřit zaměřit na dlouhodobé hledisko. U firm, do které investujeme, bohužel nedochází k takové angažovanosti a často se využívá hlasování pomocí plné moci, pokud jde o odměňování. Je to velice silný nástroj, který máme k dispozici a vysílá silný signál. Nicméně před námi je ještě hodně cesty, ale činíme pokroky zejména ve Spojeném království. Takže důležité je říct e, si dvě věci o našich hlasovacích aktivitách. Za prvé, zmocněné poradce považujeme za velice e, užitečné, e, protože máme 4 tisíce firem za celý rok a to je poměrně hodně dlouhých večerů. A za druhé je frustrující, že je tam tak málo transparentnosti v tom systému, že ani nemůžu si ověřit, že moje hlasování bylo zaznamenáno. Takže nej, nejjednodušší by bylo, kdybych hlasovala zkrátka pro všechno. To já ale nedělám. Takže jsem velice ráda, že tento návrh umožní le, jednodušší identifikaci akcionáře v přeshraničním kontextu a že to akcionáře utvrdí v důvěře, že jejich hlasy zkrátka nemizí. Dále, transakce se zpřízněnými stranami. Tady nás velice zklamalo, že tato, že tato část byla oslabena v návrhu rady. Toto považujeme za velice velice důležitou pojistku pro menšinové akcionáře v případě potenciální velké ztráty hodnoty, která by plynula z nesprávných transakcí. Mnoho zemí už takováto práva má a žádné negativní efekty nenastaly. Velice by to posílilo důvěryhodnost evropských společností, ale transakce se skřízněnými stranami by mohly být problémem, aby bychom rádi zachovali ten text tak, jak byl. Takže pro nás je velice důležité, aby eh, existovala situace, která by transparentně spojovala firmy s konečnými investory. A tato směrnice je velice důležitým krokem tímto směrem a proto ji tolik podporujeme. Já v žádném případě nepochybuji o tom, že větší angažovanost mezi investory a firmami spolu s lepším přeshraničním hlasovacím režimem přispěje k, silnější a udrž- k silnějšímu a udržitelnějšímu evropskému trhu a ekonomiky. Je nám zcela jasné, že dobré řízení firmy vede k vyšším dividendám pro akcionáře. Je to až tak jednoduché, nic složitějšího v tom není. Takže já doufám, že jsem vás za těch minut přesvědčila o tom, že své hlasovací eh, povinnosti a aktivity bereme velice vážně. Směrnice o právech akcionářů nám umožní pracovat mnohem jednodušší a efektivněji, eh, což se projeví pozitivně na eh, návratnosti pro evropské akcionáře a jejich rodiny. A e, já bych vám ještě jednou chtěla poděkovat za příležitost k vám dnes hovořit. Připravila jsem také e, podrobný písemný dokument, který komentuje jednotlivé body toho návrhu. Ten bude k dispozici zanedlouho a velice ráda se budu účastnit dnes dalších diskuzí. Děkuji vám. Thank you, madam, for your... Děkuji, děkuji vám. Ehm, čtvrtý řečník je jean Nikola Capras, což je ředitel ISS Europe. Máte slovo. Děkuji, eh, eh, děkuji eh, i já za tuto možnost zde hovořit o tom, jak se na věci dívají ti zmocnění poradci. ISS je globální firma, která tedy združuje zmocněné poradce. Ehm, vycházím z iniciativy a ze stanovisek, která jsme které v našem průmyslu nebo našem odvětví se objevily během posledních dvou let. Budu eh, hovořit pouze o článku 3i, který právě se zabývá otázkou těchto zmocněných poradců, protože si nemyslíme, že by bylo vhodné, abychom hovořili o jiných částech tohoto návrhu směrnice, eh, které mohou mít přímý dopad na eh, institucionální investory a klienty. Nejprve bych chtěla říct, že na té vysoké úrovni eh, se snažíme institucionálním investorům eh, dělat poučená rozhodnutí eh, na valných hromadách akcionářů. Takže například pro ISS to znamená, že kdykoliv náš klient chce hlasovat na valné hromadě, tak pro něj vypracujeme určitou zprávu, která obsahuje nezávislou analýzu a podáváme mu potom doporučení jakým způsobem má hlasovat k dané věci. Jinými slovy, eh, často vyjadřujeme doporučení eh, hlasovat proti některým návrhům řízení firmy eh, tak abychom zabránili například mimořádně neúměrné kompenzace a odměňování pro členy představenstva a tak dále. Chtěl bych říct si jaksi bokem, že také charakter služeb, které my nabízíme, vlastně vysvětluje, e, proč některé asociace těch e, národních e, emitentů jsou tak proti nám a lobují proti této funkci zmocněných poradců. Na té nejvyšší úrovni my vítáme ten cíl Evropské komise posílit transparentnost a také způsob, jakým my fungujeme. Eh, přesto eh, však trošičku pochybujeme o tom tvrdém eh, přístupu. Jak asi všichni víte, v únoru 2013, čili méně než před dvěma lety, ESMA doporučila seberegulační přístup Eh, na základě eh, kodexu chování. Chtěl bych teď citovat eh, jeden závěr ESMY, kde se říká, že ESMA nedostala jasné důkazy o tom, že by selhával trh ve vztahu k tomu, jakým způsobem působí na sebe vzájemně ti zmocnění poradci a emitenti. Na základě toho ESMA se domnívá, že zavádění nějakých závazných opatření by nebylo ospravedlnitelné. Toto závěr eh, pochopitelně je do určité míry konstruktivní, je, je instruktivní e, i pro váš výbor, který se zabývá tímto návrhem ESMA, z, e, závěr ESMA. E, vlastně odpovídá také tomu, jak byla hodnocena úloha těchto zmocněných poradců. 63 lidí méně než 6 eh, podpořilo to, co je navrhováno. ESMA eh, tedy doporučila ten seberegulační přístup a eh, obrátila se na celé odvětví s tím, aby si sami vyvinul, vyvíjeli své kodexy chování. Já nevím, jaký chcete ten slide? Číslo čtyři? Číslo čtyři, ano, děkuji vám. 6% v důsledku toho potom šest eh, těchto eh, zmocněných poradců si vytvořilo svůj vlastní kodex a, a buď již vydali, nebo se chystají vydat jakési prohlášení o dodržování pravidel vycházejících z toho, čemu říkáme dobrá praxe nebo nejlepší praxe. ESMA eh, se eh, zavázala, že bude monitorovat efektivitu toho všeho a první eh, takovéto monitorování proběhne na začátku roku 2015. Otázka je tedy, jestli takováto tvrdá regulace je skutečně potřebná podle ESMY. Odpověď je jasně ne protože zatím nebyl identifikován žádné selhání trhu nebo nějaká rizika. Co se týče analýzy nákladů a prospěšnosti, eh, co se týče těch, toho prospěchu, tak tady skutečně máme také pochybnosti, protože vlastně veškeré informace a také ta očekávání, které s tím máme, tak jak se o tom hovoří eh, v této směrnice, vlastně už jsou obsaženy v té Best Practice Principles a také v těch prohlášeních o dodržování pravidel. Na té straně nákladové naopak je situace úplně jiná. Eh, podle našeho eh, eh, závěru by to pro nás znamenalo další náklady, pokud by byla provedena tato směrnice. Na první pohled vlastně si můžete položit otázku, jakým způsobem bychom mohli obhájit tato tyto návrhy, ale hlavně ta regulační část toho nám dělá některé starosti. Ti eh, zmocnění poradci by pochopitelně museli mít další náklady eh, vyplývající z toho, že by museli neustále být v interakci s těmi jednotlivými eh, pracovníky v těch jednotlivých členských státech. To by pochopitelně znamenalo také spolupráci s vnějšími právníky. Eh, kromě toho, eh, tyto náklady byly ještě vyšší eh, pro takové firmy, jako je ISS, které pracují v několika zemích, protože zde máme další riziko neharmonizovaného přístupu k těmto věcem v různých členských státech. Kromě toho, podle současné formulace toho návrhu této směrnice, tito poradci by měli tak povinnost poskytovat informace o, konflikt, o konfliktech případných Eh, my se domníváme, že podobně jako další aktéři ve finančním eh, odvětví eh, by měly být pouze, by mělo být od nich požadováno, aby dávali k dispozici pouze informace o konfliktech, které souvisejí s jejich klienty. Tak to je konsistentní také s fiduciárními povinnostmi. Kromě tohoto, této výhrady Eh, ISS a další takovýto zmocnění poradci by museli pochopitelně modifikovat také současné postupy, které používají. Znamenalo by to také další náklady na pořízení nové technologie informační a eh, dalších věcí. Všechny tyto eh, náklady by byly buď podceněny, a nebo v případě těch požadavků na e, uvádění informací emitentům byly často naprosto ignorovány. Kromě toho se obáváme, že všechny tyto náklady spočíva, e, související s dodržováním pravidel by mohly mít tři velice špatné a ne, možná nežádoucí dopady. Za prvé, by to znamenalo eh, monitorování, eh, které by bylo daleko nákladnější, čímž by tedy byla podkopána ten hlavní, ten hlavní cíl. Dále potom by to znamenalo další překážky a eh, Myslím si, že bych měl říci, že v našem odvětví pracuje omezené množství malých firm Eh, přičemž žádná eh, z těchto firm nezaměstnává více než 50 zaměstnanců. Jinými slovy, jsou to vlastně malé a středně velké firmy. Kromě toho by to mohlo vytvořit eh, nespravedlivou konkurenci pro ty, kteří působí mimo Evropskou unii. Třetím poměrně ironický dopad by e, vlastně e, spočíval v tom, že by e, vzrostly náklady i těch národních regulátorů, protože někdy v zemi existuje pouze jedna takováto firma zaměstnávající třeba pouze pět lidí nebo dokonce jenom dva lidi, jako je tomu například ve Švédsku nebo v Itálii. A poslední poznámka, ten návrh e, směrnice navrhuje, aby ty hlasovací, do, ta hlasovací doporučení byla garantována. Jakým způsobem můžeme vlastně garantovat radu nebo stanovisko? Obáváme se, že vlastně toto by znamenalo napadení práva na svobodu vyjadřování protože by to znamenalo vlastně jakousi cenzuru těch analýz, které jsou objednávány investory u těchto firm. A myslíme si, že by toto nebylo správné. Děkuji. Takže na závěr bych chtěl říci, že celé naše odvětví podporuje eh, cíl Evropské komise zvýšit transparentnost práce zmocněných eh, poradců, ale eh, zastáváme názor, že toho již bylo dosaženo seberegulatorním přístupem, tak jak ho doporučuje ESMA a tak, jak to skutečně realizoval firmy v našem odvětví. Eh, co se týče eh, té otázky selhání trhu, chtěl bych tady citovat francouzského filozofa Charles Montesquieu, který eh, řekl, že, že zbytečné zákony oslabují ty nutné zákony. Myslíme si, že pokud by byly zavedeny, byl zaveden za to opatření, tak si myslím, že v té směrnici by se mělo odvolávat nebo odkazovat na Eh, best Practice Principles, ti poradci by měli potom mít povinnost eh, eh, dávat k dispozici informace eh, o tom, jakým způsobem sami aplikují tyto principy. Tím se dostávám na závěr své eh, prezentace. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za to, že jsem měl možnost zde předložit své názory k této věci. Kromě toho také bych chtěl upozornit na to, že existuje písemný dokument, který všechny tyto argumenty obsahuje a ten je k dispozici na sekretariátu. Děkuji, děkuji za toto velice jasné sdělení a Další, poslední e, řečník potom je pan profesor Ludgar van de Berche, což je předseda polis, pardon, paní je to. Thank you also. Děkuji vám, děkuji za pozvání i za příležitost vyjádřit se zde a říci, jako, jaký názor má ECODA, což je Evropská konfederace Chtěla bych využít deseti minut, které mám k dispozici, abych především vyjádřila naše názory směrnici o právech e, akcionářů. Nejdříve dovolte úvodní poznámku. Především chci e, vyjádřit ocenění za to, jaká pozornost se věnuje e, tomuto velice důležitému bodu v řízení podniku. Je to také soustředění se na představenstva firm, což je velice důležitý bod v řízení a v poslední době dostává velkou pozornost. A my také zcela eh, podporujeme eh, diagnózu, eh, která se formuluje, a já tady reaguji na to, co řekl pan Koferaty úvodem, kdy hovořil o důležitosti zprávy a řízení evropských podniků. Eh, funguje to? Funguje. Já myslím nicméně, že je možné vznést i určité otázky o tom, zda navrhované léky přinesou opravdu eh, požadované výsledky. A chtěla bych říci, proč eh, si myslíme, že tomu tak nebude. Eh, směrnice o právech akcionářů se snaží zlepšit eh, řízení podniků corporate governance, jak je to také uvedeno, a to tak, že eh, zvyšuje pozornost věnovanou právům a já doufám, že také i povinnostem akcionářů, jakožto určitým monitorovacím subjektům u podniků. A je tady také určitý posun od pravomocí klíčových rozhodujících eh, v eh, představenstvu. Neměli bychom se ovšem více soustředit na to, jak by práce byla spolehlivější a efektivnější v této věci, než pouze eh, sledovat směrnici o právech akcionářů. Naše otázka zní, bude to fungovat efektivně a bude to stačit? Protože to jsou hlavní poznámky jinak podle našeho názoru tady není dostatečná pozornost věnovaná příliš velké rozmanitosti a různorodosti modelů akcionářů. A dnes máme dvě organizace, které zastupují invest, institucionální investory. To ovšem není většina akcionářů v Evropě. A když se podíváme na institucionální investory z hlediska například pojišťoven nebo penzijních fondů, pak konstatujeme, že jejich procento vlastně klesá z 28 na 8 v roce 2012. Myslím tedy, že si musíme uvědomit, že tady je opravdu velká heterogeneita. A k tomu se také za chvíli dostanu. A za druhé, měli bychom se ještě podívat na tom, jak vy vyřešit překážky, které existují v různých modelech eh, rozptýleného akcionářství eh, kotovaných společností. Chtěla bych uvést některé výzvy, které vidíme u tohoto rozptýleného modelu akcionářů to je také například ve Spojených, eh, v Spojeném království, eh, ale odlišná situace je na kontinentální Evropě. Vidíme tady velkou výzvu, že tady jsou pasivní, neaktivní akcionáři, eh, kteří nevykonávají tedy tu monitorovací úlohu. A já myslím, že ti aktivní nepředstavují většinu akcionářů. A kde je také zájem Ehm, akcionářů věnovat se otázce hlasování a analýzům. Samozřejmě jsou tady i některé léky, jako například větší eh, pozornost transparentnosti a povinnostem akcionářů. My si ale myslíme, že je třeba také hledat určité podněty pro aktivní akcionáře a dát více práv akcionářům ehm, jmenovat či propouštět nezávislé eh, ředitele, což tady chybí v této směrnici, což by určitě vedlo také také k tomu, že by akcionáři mohli se lépe dohodnout. Eh, není to pouze otázka rozptyleného a pasivního akcionářství, je to také otázka eh, krátkodobě orientovaných akcionářů, eh, kdy vlastně často to je období jednoho roku. Diskutujeme tedy o právech akcionářů v horizontu maximálně jednoho roku, někdy pouze 6-8 měsíců. Jaké možnou, jakou možnou nápravu tady vidíme? Myslím, že to není ovšem ve směrnici o právech akcionářů. Měli bychom zkoumat otázku, proč systém nefunguje a jak je možné se zaměřit na trošku dlouhodobější akcionářství. Nezapomínejme, že podnikově bankovní model a akcionářský model eh, se opírá o transakce, nikoli o dlouhodobé akcionářství a ne o aktivní monitorování. Dokud je eh, model takový, to budeme mít stále problémy s tím eh, prosazováním této směrnice a dlouhodobým akcionářstvím. Ano, my souhlasíme, je třeba mít více povinností pro asset managers a pro proxy advisors. Je tady ovšem otázka, otázka, zda to má být seberegulací nebo zákonem. Je tady také veliká složitost investičního řetězce a e, Evropské organizace e, toto berou v úvahu. Myslíme si, že ty recepty, které uvádíte, jsou velmi dobré. Transparentnost to je velice důležitý krok a také jsou koncentrace na investit na institucionální investory ale otázka zní, kdo bude monitorovat ty, kdo mají monitorovat. Eh, bude důchodce monitorovat penzijní fond? To je otázka, která tady ještě chybí v té směrnici o akcionářích v tomto velmi heterogenním světě, kde jsou například eh, hedžové fondy, krátkodobí investoři. Není to pouze otázka eh, těch správných eh, subjektů, kteří opravdu aktivně monitorují. Je tady ještě mnoho dalších faktorů. Nemůžeme také eh, zapomenout, a to je čtvrtá výzva, že tady je mnoho dalších modelů v Evropě. Eh, eh, v mnoha zemích máme jiný model kontrolování akcionářství a to si myslím, že jsou tady další výzvy, na které je třeba se zaměřit u kontroly akcionářů. Nesmí tady být zneužívání té monitorovací pravomoci eh, a zajistit, aby nezávislí ředitelé skutečně byli nezávislí. A to jak při rozptýleném akcionářství, tak i při soustředěnějším akcionářství. Jaké jsou možné eh, nápravy? Eh, Především se musíme zaměřit na dostatečnou nezávislost představenstva, podívat se nejen na různé transakce, ale na celou zprávu a řízení podniku a tady se podívat na Group Corporate Governance. To musíme brát v úvahu i v akčním plánu, jakožto středně dobý zájem, když diskutujeme Eh, o těchto věcech. Musíme se podívat na eh, zprávu a řízení na úrovni celé skupiny, group governance. Eh, můj kole, moje kolegyně z European Issuers už o tom také hovořila. A teď se soustředím na poslední část, protože ECODA sleduje také efektivní představenstva. Myslím, že ta směrnice Eh, může fungovat eh, účinněji. Není to pouze otázka monitorování, aktivního monitorování ze strany akcionářů, ale potřebujeme mít také opravdu eh, dobrou pozici představenstva. Měli bychom se daleko více soustředit na otázku proč. jeli záměrem, aby podniky se více zaměřily na dlouhodobý výhled a aby podniky byly více zaměřeny na aktivní monitorování, z hlediska odpovědnosti a ne pouze na zájmy akcionářů. Pak aspekt akcionářů pouze jedním z bodů a z elementů v monitorovacím systému protože tady nesmí to být egoista, který se dívá pouze eh, striktně na určité zájmy. Eh, ředitelé eh, berou eh, a musí brát pouze zájem celého podniku v úvahu, aby brali v úvahu celý korporátní zájem. A pak Eh, by se mohlo objevit, že vlastně dlouhodobý zájem podniku není zájmem úplně všech druhý. Eh, druhá výhoda aktivnějšího představenstva je, že mají opravdu hlubokou znalost veškerého podnikání. Eh, není tady nemožná transparentnost. Oni by měli vědět a také znají všechny tyto věci do podrobnosti a do hloubky. A to už je můj závěr. Ty tři body jsou, že se musíme více soustředit na profesionální ředitele a mm, členy představenstva a e, potřebujeme e, zajistit, že e, návrhy opravdu odpovídají strategii Musíme zajistit větší eh, nezávislost rozhodování představenstva a rozhodně dát eh, práva eh, akcionářům těm aktivním. A hlavní otázka tady je nejen otázka práv akcionářů, ale také otázka, jak zajistit lepší práci představenstva. Děkuji. For your Děkuji vám, paní, za váš příspěvek a nyní se dostáváme k otázkám eh, ze strany poslanců. Poslanci mohou pokládat našim řečníkům otázky. Jsme asi 10, máme asi 10 nebo 15 minut spoždění, takže já vás prosím, aby ty otázky byly opravdu otázkami a aby byly stručné. Pan Kavada, prosím. Děkuji, pane eh, předsedo. Já bych byl radši, kdybych nebyl první, ale hlavně doufám, že nebudu i poslední, protože to je velice důležitá otázka pro vytváření bohatství na evropském kontinentu. Eh, tom bude jistě hovořit tady řada eh, lidí. Poslední řečnici Eh, paní Van den Berge, bych chtěl říci, že opravdu velice na mě zapůsobila snaha o vyváženost v její perspektivě. Co to je podnika, podnik? Je to investice nebo je to eh, schopnost eh, představenstva umožnit rozkvět toho podniku? A nebo je to také kapitál pracovníků, kteří se také podílejí tím či oním způsobem na rozkvětu podniku? Čili vlastně v podniku je řada investic je tady ty finanční investice. To, myslím, není tak příliš špatně řešeno v institucích, které existují v Evropě. A je tady také know-how Eh, toho, těch pracovníků. A pak je tady ještě účast na rozhodování eh, ze strany pracovníků, ať už je to v té či oné podobě, protože to se liší v různých zemích. Rád bych věděl, eh, paní Vandenberge, rád bych věděl, zase v této oblasti přejete, aby legislativa, která se připravuje, byla přesnější a jasnější. Víme, že podnik potřebuje stabilitu. Vaši kolegové, kteří hovořili, to také řekli. Víme, že potřebuje potřebuje stabilitu, víme, že potřebuje jednoduchost, jasnost, ne příliš komplikované mechanismy, ale nechtěl bych eh, připustit, že eh, v zájmu zjednodušení tady máme mechanismy, které musí být opravdu jasné, ale nechtěl bych slyšet, že eh, vlastně ta druhá polovina těch, kteří vytvářejí to bohatství, aby ti byli eliminováni. Co si o tom myslíte? Děkuji. Nejprve si vyslechneme všechny otázky a poté budete mít příležitost odpovídat. Paní Hautala. Děkuji vám. Eh, já si myslím, že to byl velice dobrý výběr řečníků, protože jsme tu vyslechli eh, zajímavé a do jisté míry protichudné pohledy, eh, tak abychom tedy nyní věděli, jakým způsobem nejlépe regulovat práva akcionářů. A mě by proto zajímalo od prvních tří řečníků, co si myslí o těch posledních prezentací, které hodně tlačily na to, aby představenstva musela více skládat účty účty a aby měla více odpovědnosti a byla nezávislejší. A dále by mě zajímalo, co by ostatní řečníci řekli eh, prezentaci paní Heron. Tam jsem slyšela mnoho podpory pro institucionální investory, dlouhodobou angažovanost, eh, otázky odpovědnosti firem a tak dále. Myslím, že jste hovořila o nepřerušeném řetězci transparentnosti, pokud se nepletu. Takže eh, já doufám v určitou interakci mezi řečníky tímto způsobem. Eh, děkuji vám. Eh, nikdo další se nepřihlásil zatím s otázkou, takže bych poprosil naše hosty, aby zodpověděli ty otázky, jež zatím zazněly. Děkuji vám za tuto otázku. Já si myslím, že jste se dotkli velice důležitého tématu a Francie je jednou z předních zemí, pokud jde o e, kapitálové platy. E, ale existuje mnoho různých modelů, jakým způsobem zapojit zainteresované strany do řízení firmy. E, já jsem sama byla svědkem velice různých pozic Eh, které eh, existovaly v Nizozemsku vůči situaci v Německu. A já jsem eh, velmi pro nizozemský systém, který je jiný než německý systém. Velké firmy mohou dát právo svým zaměstnancům, na, eh, zástup, na, na to, aby měli zástupce v představenstvu, eh, který ale má zodpovídat za sociální dimenzi a kritéria, která jsou důležitá pro zaměstnance, ale nemůže to být člen odboru a nemůže to být nikdo ze samotných zaměstnanců. Je to zkrátka někdo nezávislý, kdo je členem představenstva a kdo není zaujatý, protože jinak by eh, byl v představenstvu přítomen zaujatý názor určité zainteresované strany. Samozřejmě máme tam názory akcionářů, ale je důležité, aby tam byl nezávislý eh, zástupce v tom představenstvu, eh, který eh, má na srdci pouze zájmy firmy, ale dívá se na to ze perspektivy, která je více sociální než pouze hledisko finančního trhu. Prosím, další. Děkuji vám. Eh, já bych při vší úctě chtěla eh, od zač- na, na samém začátku říci, že některé z těch původních výroků nebyly správné. 49% EC, eh, e členů ECGM sídlí v Evropě a my máme mnoho velice různorodých členů. Náš bývalý předseda byl z BlackRock a také máme několik největších světových institucionálních investorů a správců majetku. Před 22 lety Rodrien Cabri eh, svolal eh, konvenci o eh, na které byl zřízen systém řízení firm, tak jak ho známe dnes. Je tam sekce E, která explicitně odkazuje na roli a odpovědnost investorů. E, to, jak se rozmnožily e, národní kodexy, e, národní kodexy zprávy majetku po roce 2010, to bylo výsledkem finanční krize. Takových kodexů je nyní, jsou nyní desítky. Takže investoři se u, u, seriózněji ujímají svých povinností. A není pochyb o tom, že eh, představenstvo má mít na, zřetel, na zřeteli eh, úspěch eh, firmy. A při revizi v, člen, v červnu, ke které došlo v Amsterdamu, tak tam bylo e, výmluvné, že tehdy poprvé jsme tam začlenili celou sekci, e, která by e, právě tak obsahovala odpovědnosti investorů, protože představenstva i investoři mají společný zájem na, úspěchu, na dlouhodobém úspěchu firmy. Děkuji. Také děkuji, prosím. Eh, já bych chtěla eh, odpovědět na eh, otázku, která se týká toho, jaká je role představenstva. Samozřejmě je to důležité pro akcionáře, ale určitě u představenstva v současnosti šetříme také to, jak probíhají kurzy pro nevýkonné ředitele, tedy školicí kurzy a ti jsou tak jaksi eh, více obeznámeni se sociálními a environmentálními aspekty. A e, já si myslím, že by bylo lép, dobré lépe nastavit ten dialog s členy představenstva. Já jsem se zhruba před osmi lety e, ptala na věci jako audity, korupce a e, podobně a členové představenstva ředitele se na mě podívali a řekli jako, jako králíci, když na ně posvítí auto reflektorem, když jsem jim položila takovou tu otázku, ale to se od té doby změnilo. Přesto na těch, na těch setkáních setkáních dochází k podobným věcem a e, firmy e, jsou stále ještě překvapené, když žádáme o schůzku takže e, dost často nemůžu se vůbec na schůzce domluvit a potom využíváme každoroční volnou hromadu, což tedy je diskuze poměrně vysokého kalibru, která se nyní vede. Děkuji vám. Prosím, máte slovo, paní. Já bych chtěla ještě eh, se zmínit o eh, tom důrazu na roli předsednictva. Já souhlasím s tím, co tady zaznělo, ale eh, Abigail tady hovořila o školení a já si myslím, že nebezpečí je právě v tom, když se soustředíme čistě jen na legislativu, na to, jaká mají být pravidla. Ale důležité pro představenstvo je budovat správnou kulturu a správné chování, což nevždy souvisí s tím, co je v legislativě. To souvisí se školením a tak dále. A e, já bych proto řekla, že pokud jde o tuto konkrétní směrnici, e, tak bychom neměli zkoumat pouze tento aspekt. Ta otázka je mnohem širší a jde o to, jaká podpora je k dispozici představenstvu. Já si, mysl, si myslím, že nežádáme pouze nová pravidla pro e, představenstvo. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že tím jsme se dostali na závěr našich otázek. Ne, ještě pan Koferaty, ne. Ne, nejdřív pan Pane Kaferaty, prosím vás ještě chviličku, pan Kavada by rád ještě něco dodal. Promiňte mi, pane Koferaty, já děkuji. Já bych chtěl říci veřejně, paní Vandenberge i jejím kolegům, kteří předložili velmi zajímavě tu problematiku. Řekli jste, že Francie je vzorem. No, já jsem Evropan z Evropy a nikoli Francouz z Evropy, aby to bylo jasné. Ale já myslím, že to vzor není a já vám řeknu proč. Mě tedy e, velice zaujalo, jakým způsobem by bylo možné zlepšit systém ve velkých podnicích. Jsou tady tři body nebo tři úskalí, Eh, podniků ve Francii, ale také v dalších zemích a které tak jasně nevidíme v Německu, protože v Německu je model, který je podle mého názoru nejméně špatný. První problém, který vidím, investoři jsou často velmi špatně kontrolováni při výkonu té investice a vlastně máme krátkodobý, krátkodobou vysokou bilanci. To vede k určité volatilitě a e, máme třeba 3% nějakého podniku, který je, který je na burze, já to hned prodám, protože mohu e, mít z toho zisk. Já vím, že toto nelze brzdit. Zájem podniku je často tímto způsobem e, ohrožován tím krátkodobým výhledem investora. Bylo by dobré najít nějaké fiskální e, nástroje, které by toto koregovaly, zejména třeba podniku, které jsou na velkých burzích, to je 20-30% podniků podniků ve Francii, eh, podniky, které jsou v Karant nebo eh, Nazda. Druhým úskalím je to, že francouzští správci 20 nebo 30 největších podniků postupně za 30 let finančního kapitalismu dospěli k názoru, že zhruba 20 z nich je v deseti různých podnicích. To znamená, že existuje tady velice nebezpečné spojenectví zájmů nebo vzniká určitý okruh zájmů. A podle mého názoru to není dobré pro eh, eh, střednědobý či krátkodobý výhled podniků podniku. Už jsme to konstatovali v případě firmy Vivendi nebo u některých dalších. A pak je tady ještě třetí úskalí, které není dobré a dobře to nefunguje ve Francii. Já sám jsem řídil několik soukromých i veřejných podniků eh, a sice eh, Ideologie se prosadila u e, představitelů odborových zástupců z hlediska e, řízení zájmu podniku. Často je to příliš ideologizováno a není to dobré zastoupení. Náš e, odborový systém už hodně zastaral. Není to dobré zastupování zájmu podniku a už končím, pane předsedo. Zájem. Co to je zájem? Eh, správci jsou lidé, kteří jsou jmenováni eh, investory kapitálem, ale nejsou tam pouze pro zájem eh, kapitálu, ale také pro mm, přežití podniku, pro dlouhodobé trvání podniku. A to se nám dost dobře nepodařilo u řady francouzských podniků. Proto říkám, já radši dávám přednost německému typu podniku, i když jsou tam třeba zastoupeny do velké míry regionální banky. Euh, já bych se chtěla vrátit k vašemu vystoupení, pokud jde o to vnímání eh, věci. Já bych spíše totiž řekla, možná jsem to špatně vyjádřila, já bych spíše řekla, že Francie je příklad, když hovoříme právě o e, kapitálu pracovníků. Není příliš mnoho zemí v Evropě, kde by to bylo tak rozvinuté jako ve Francii. Za druhé, váš e, odkaz na rodinný kapitál, to je také věc, kterou musíme brát úvahu. Já jsem neměla čas věnovat se všem těmto aspektům a také výhodám e, toho controlling shareholders. Ale jisté je, že v rodinných podnicích Eh, eh, nejsou volatilní a nejsou inaktivní, takže ta volatilita je tady problém. Chceme-li mít dlouhodobou vizu, potřebujeme mít aktivní eh, monitorovací subjekty a těch, kdo jsou uvnitř, jsou takového rodinného podniku, ti jsou velmi aktivní monitorovací subjekt a také pak mají dlouhodobý úspěch. Okay. Dobrá, děkuji. Já teď bych eh, dal slovo panu Koferátovi, <clears throat> Koferátimu, za, který udělal několik závěrečných poznámek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem našim hostům. <clears throat> Eh, pokud eh, mám být upřímný, musím říci, že zde zazněla, zazněly různé názory a chtěl bych se teď vrátit k některým z nich Eh, pochopitelně eh, uvidíme, jak dopadne hlasování příští březen. To bude ten, eh, to konečné, co vyplývá z této diskuse. Ale přesto bych se chtěl vrátit k některým těm aspektům. Možná, že budu některé věci parafrazovat nebo je budu příliš zhrnovat pochopitelně ten problém s to směrnicí je ten, že eh, musíme také se podívat na to, eh, jakou roli budou hrát ty eh, zaměstnanecké vlastně peníze. V různých evropských zemích k tomu existují různá řešení. Jak jste říkali, jestliže Eh, zaměstnanci eh, jsou eh, součástí například dozorčí rady, tak to je dobré, ale velice často jsou ignorováni v tomto kontextu. Ale přitom jsou to vždycky ti zaměstnanci vlastní firmy, kteří nesou to břemeno těch špatných rozhodnutí managementu. A to všechno eh, má potom negativní dopad také na práci představenstva. Jestliže taková společnost má problémy, tak eh, právě jsou to zaměstnanci, kteří nakonec nedostanou zaplaceno. Takže eh, dále je to úloha toho výkonného, výkonné rady. Přesto však existují rozdíl mezi tím, jak vypadá teorie a jak vypadá praxe. Eh, nejrůznější představenstva mají různé postupy, související například eh, se společenskou zodpovědností firm, ale často to, co dělají v praxi, je úplně jiné. Toho jsme byli ostatně svědky eh, v, v situacích, které byly skutečně bolestné, kdy jsme měli různé firmy, které nám předkládaly úžasné dokumenty o tom, jak jim leží na srdci společenská zodpovědnost, ale když se potom podíváte na to, co dělali, tak eh, vlastně se vůbec těmi postupy eh, uvedenými v těchto dokumentech neřídili. A potom ztrácejí pochopitelně svoji důvěryhodnost a také svoji pověst. To souvisí hlavně s těmi otázkami ekologickými. Proto musím upřímně říci, že je podle mě naprosto zásadní, abychom měli e, taková ustanovení, která se budou týkat nejen těch práv, ale také transparentnosti a těch jednotlivých úloh. Neměli bychom se vzdávat určitých možností také sankcí. Sankce e, mají e, efekt zastrašující a mohou mít dopad na chování Eh, společnosti, ta hezká slova o všech těch principech, ta pochopitelně musíme respektovat tyto principy, ale je potřeba najít eh, efektivnější způsob, jak dosáhnout rovnováhy. Pochopitelně bez pravidel eh, by se nevyvíjel trh tím správným směrem. Toho, čeho jsme byli svědky v nedávné době, byl pravý opak toho. Musíme najít správnou rovnováhu a pokusit se zajistit to, že budeme mít přísná pravidla, že budeme mít přesně stanovené e, sankce nebo penalizaci. E, vycházíme z toho, že ta současná situace fakticky nefunguje. Je pravda, že v každém členském státu je ta situace jiná, ale proč tomu tak je? V reakci na tu e, krizi, ta, ta chování, kterých jsme byli svědky, velice často zhoršili tu situaci. Eh, eh, mnohé eh, společnosti šly cestou omezování práv nejen akcionářů, ale také zaměstnanců. A proto si myslím, že bychom měli mít takový kodex, který bude stimulovat to, čemu říkáme best practice. Ale jaká by měla být tato pravidla? Eh, jaká by měla být pravidla, která zaručí tuto rovnováhu? Nesmíme se dostat do situace, kdy nebudeme mít vůbec žádná pravidla. Eh, vyslechli jsme si eh, velice pečlivě všechny ty názory, které zde dnes zazněly a musím říct, že mi dělá trošku obavy některé ty eh, věci, které tady zazněly. včetně toho, že by bylo lepší nemít žádná pravidla. Já si myslím, že lepší cesta by byla dosáhnout toho nejširšího možného konsensu o těchto otázkách, ale myslím si, že skutečně stojí za to, abychom o těchto věcech diskutovali. Je potřeba se zamyslet nad těmi důvody, proč vůbec komise se rozhodla jít touto cestou nové směrnice. Chtěl bych vám eh, eh, k tomu popřát dobrou spolupráci. Eh, Děkuji. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat našim pěti zácným hostům eh, za to, že přišli mezi nás do parlamentu. Chtěl bych také poděkovat vám všem za to, že jste se zúčastnili tohoto velice důležitého slyšení. Děkuji vám a nashledanou. Ladies and gentlemen, there is another meeting here, please. Dámy a pánové, bude se tu konat další schůze, prosím. Tak dámy a pánové, můžeme pokračovat ve schůzi. Chtěl bych poprosit všechny, Thank you for taking seats. Posaďte se, prosím. Budeme pokračovat naší schůzí s bodem číslo 13, 30, což je e, výměna názorů o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. A dávám slovo e, panu De Grandes Pasqualovi, který je zpravodajem. Sí, presidente. Děkuji, pane předsedo. A já bych rád předložil jednu technickou otázku Eh, je to první den, kdy se budeme eh, zabývat výměnou názoru na tento eh, bod. Já bych myslel, že by měla nejdříve vystoupit Evropská komise a pak teprve by bylo dobré, kdyby bylo možné sledovat vystoupení politických frakcí a dalších. Takže taková techni- takový technický námět, technický návrh, jestli bychom mohli takto postupovat. I don't think there is a problem with this. Já si myslím, že s tímto návrhem není žádný problém. Takže nejprve dám slovo komisi. Um, thank you very much, Chairman. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Vidím, že prezentace už nám naběhla. V pořádku. Um, good, good afternoon, good afternoon everyone. Dobré odpoledne všem. Já jsem Bartolomew Kauč, vedoucí, eh, společnost, eh, vedoucí oddělení pro podnikové právo v generálním ředitelství pro spravedlnost. Eh, chtěl bych začít nejprve kontextem své prezentace. 98% všech podniků jsou malé a střední podniky a pouze 2% z nich eh, podnikají přeshraniční aktivity tím způsobem, že zakládají společnosti eh, v jiných zemích. Podle nás je toto procento malé. Považujeme toto procento za příliš malé a Domníváme se, že tu existuje potenciál ke zlepšení, k vytváření více podniků a využívání potenciálu vnitřního trhu. V době, kdy usilujeme o růst a pracovní místa, bychom měli e, e, podporovat evropského podnikatelského ducha a zejména bychom měli usnadňovat e, mladým lidem zakládání firem protože, e, jak vidíme, zaostáváme za našimi hlavními e, konkurenty. E, míra zakládání nových podniků je mnohem nižší než u hlavních ekonomických konkurentů Evropské unie ve světě. Měli bychom tedy usnadnit k podnikatelům život a zejména pak malým a středním podnikům. Měli bychom usnadňovat zakládání takovýchto podniků a to je zejména důležité v dnešním digitálním věku, kde se všechno odehrává na internetu. Smlouvy se uzavírají na internetu, peníze se posílají po internetu a e, e, je i pro, vytváří se i provázaný systém obchodních rejstříků, který bude fungovat online. Takže v této digitální epoše je poměrně těžké si představit, že by se nedaly online zakládat firmy v celé Evropě. Eh, komisař eh, Cruz, eh, který byl jedním z nejúspěšnějších v Evropě, tedy ptal se nejúspěšnějších mladých podnikatelů v Evropě a ptal se jich, co je potřeba udělat, aby se usnadnilo podnikání a inovace v Evropské unii. A jednou, jedním z těchto doporučení byla, bylo vytvoření možnost vytvářet online společnosti s minimálním požadovaným kapitálem, tak, aby bylo jednodušší aby přeshraniční investice plynuly z jedné země do druhé. Jakým způsobem se tedy vypořádat s těmito výzvami? Máme možnost nedělat nic. V takovém případě bude trvat status quo, což nepovede k posílení růstu a vytváření nových pracovních míst. Můžeme se pokusit eh, harmonizovat mnoho požadavků, na všechny soukromé společnosti s ručením omezeným, ale to by bylo velice obtížné vzhledem k tomu, jaké jsou právní tradice v oblasti podnikového práva v různých zemích Evropské unie, takže jsme si říkali, že jedním z nejlepších způsobů, jak se vypořádat s touto výzvou, by byl návrh na e, společnost s jediným členem. Cílem tohoto návrhu e, je e, realizovat potenciál vnitřního trhu, podporovat podnikání, usnadňovat přeshraniční chod firmy a využívat možností digitálního věku. Co vlastně tento návrh nabízí? Tento návrh nabízí ta nejdůležitější pravidla pro vytváření e, e, přeshraničních podniků, jako je e, společné jméno, potom eh, jednotná šablona eh, základních pravidel, online registrace, nízký minimální kapitál, společná pravidla pro ochranu věřitelů a společná pravidla pro management. Takže v podstatě eh, tady máme výběr. Členské státy si mohou vybrat, zda integrují do svých právních systémů tento koncept společnosti s jediným členem, co nejlépe mohou, buď jako jednu právní formu nebo jako jako e, forma, která koexistuje s národními formami a také e, před výběrem, před volbou stojí podnikatele. A sice před volbou zda a do jaké míry chtějí využívat příležitosti, které se jim takto naschytají. E, zda se rozhodnout pro, tu, pro formu SUP, společnost s jedním členem, anebo pro další typy společností, jaké jsou jim k dispozici na základě vnitrostátního práva. Tady máme eh, typický malý nebo střední podnik. Je to soukromá firma s ručením omezeným, která sídlí v jednom členském státu a pak má pobočku, eh, která sídlí v jiném členském státě která by mohla být založena na základě společných pravidel eh, v 28 členských státech. Je to šance nebo je to nebezpečí? Hodně se hovoří o tom, zda tento návrh je takovým závodem ke dnu, ale my si myslíme, že je to naopak závod k modernizaci. Reformy podnikového práva v členských státech značně zjednodušily situaci a v mnoha zemích už existuje online registrace a e, minimální kapitálové požadavky ve výši jednoho eura. E, to je tedy e, společný trend, který můžeme pozorovat. Na tomto obrázku vidíme, že několik členských států má velice jednoduché podmínky pro zakládání firmy. Samozřejmě eh, existují tady různé pojistky eh, spojené se založením firmy, nicméně tady je začátek a začíná se s velice nízkým minimálním eh, kapitálem. Totéž se týká internetové registrace. Už máme v 28 členských státech internetové rejstříky a ty budou vzájemně propojeny. Už nyní eh, existuje eh, eh, možnost elektronického přenosu dat do těchto rejstříků, nicméně ne nutně přímo od zakladatele. Na tomto obrázku vidíme, že online registrace zakladatelem přímo do rejstříku je možná pouze v 16 státech a jsou tu určité výjimky a těmito výjimkami jsou státy vyznačené červeně na této mapě. Jak by tedy probíhala registrace eh, SUP? V podstatě by měla eh, platit eh, vnitrostátní pravidla pro identifikaci a verifikaci s jediným rozdílem, že společnost bude moci být založena online, dálkově, bez nutnosti fyzické přítomnosti. A jak to potom zorganizují jednotlivé členské státy, to e, záleží na pravidlech daného státu. E, registrační úřad e, může registrační eh, úřad anebo právní poradce nebo nějaký jiný subjekt eh, může odpovídat za tyto věci. Eh, může to být organizováno mnoha způsoby za předpokladu, že zakladatel společnosti má k dispozici tento nástroj, tedy nástroj založení firmy online a to nenutně ze svého vlastního členského státu. Takto by to mohlo vypadat, když chcete založit eh, společnost SUP. Eh, založíte ji, máte eh, jednotnou šablonu stanov a je tam odkaz na registrační článku, na registrační webovou stránku společnou pro všechny členské státy. A o, hovoříme tady o registraci podle vnitrostátního pravidla v daném členském státě. Nemůžete jedním kliknutím eh, zaregistrovat firmu v 28 členských státech. To říkám, aby nedošlo k nedorozumění, protože máme 28 obchodních rejstříků a 28 právních režimů. Nicméně toto je nástroj, eh, který eh, usnadňuje podnikání v zahraničí a tímto způsob, jednoduchým způsobem tedy lze založit firmu v zahraničí. Hodně se diskutuje o e, oddělení e, o oddělení registrovaného sídla a hlavního sídla. V podstatě eh, technicky eh, společnosti s různými eh, sídly musí být přijaty podle Evropského soudního dvora. Pak tu máme odchozí společnosti, kde některé členské státy, včetně Německa, to mají tak, že mohou, může tu registrované sídlo a hlavní sídlo být odděleno. Tady máme potom otázku účasti zaměstnanců v představenstvech, to je ponecháno vnitrostátním právním předpisům. Možná se můžete zeptat, jestli to bude fungovat. Ano, bude to fungovat, protože e, toto je forma podle národního podnikového práva. Není to žádná nadnárodní e, legislativa. E, právě proto tu nejsou žádné detailní ustanovení pro přenos z registračních úřadů protože tady zase hovoříme o vnitrostátní legislativě. E, potom, co e, problémy, jako jsou falešní živnostníci nebo firmy na PO Box, tak tady si myslíme, že podnikové právo není nejlepší způsob, jak bojovat tímto, eh, s tímto zneužíváním eh, zaměstnaneckého práva. Eh, nejsou žádné důkazy, které by ukazovaly na souvislost mezi snadností založení společnosti s ručením omezeným a těmi takzvanými nucenými živnostníky. Jsou země, kde je to jednoduché a pak jsou země, kde je to těžší a tento jev nastává bez ohledu na to, jak je jednoduché založit firmu ale mohu vás ujistit, že komise plně podporuje boj proti jakémukoliv zneužívání eh, a v žádném případě eh, netouží potom, aby firmy na PO Box nebo eh, falešní živnostníci byli výsledkem, který poplyne z tohoto návrhu. Děkuji vám. I think Mr. Kuch from the commission. Chtěl bych poděkovat panu Kučovi z komise. Teď pan de Grandes bude pokračovat. Sí, gracias, señor. Ano, děkuji vám, pane předsedo. A také velice děkuji komisi eh, za to, že laskově hovořili jako první a eh, tak, jak jsem o to požádal. Děkuji, protože to myslím, že je velice zajímavé slyšet, jak vyjádřila komise tady jasnou politickou vůli eh, v tomto projektu. Včera eh, jsme eh, byli svědky ohlášené kroniky smrti jiného projektu. A tady máme určité eh, předchůdce jiných takových politických úmrtí, předchůdců tady tohoto SUP. A myslím, že slova komise prokazují, že tady je zcela jasná politická vůle dovést eh, tento projekt k cíli. Já jsem rád, že tento projekt se tady takto eh, eh, objevuje, po té, co některé jiné projekty zkrachovaly, to na to nemůžeme zapomenout, protože to vyvolalo řadu nadějí, řadu očekávání a pak vlastně i také řadu zklamání. V tomto projektu eh, společnosti s jediným společníkem se tady vlastně objevují eh, podobné, eh, podobné eh, body, jako z tomu bylo již dříve. Některé základní principy kontinentálního práva, jako předběžná kontrola, otázka věřitelů prostřednictvím kapitálu společnosti, otázka sídla společnosti, toto všechno jsou určité body, byla to určitá úskalí, která by se mohla projevit znovu Ehm, a e, já jsem velmi rád, že tady e, hovořila e, Evropská komise s důvěrou, že můžeme překonat tato dřívější úskolí. A protože zřejmě budeme muset skombinovat určitou harmonizaci na jedné straně a na druhé straně snad dovedeme dokonce tento projekt určitého sjednocení. Já bych především chtěl eh, formulovat určité takové předběžné hodnocení je to, jak zdůrazňuji, předběžné hodnocení a velice se těším, že dnes proběhne taková první výměna názorů. E, myslím si, že je to velice důležitý návrh, který e, je velice důležitý pro vnitřní trh, velice důležitý pro rozvoj e, malých a středních podniků, podniků v našem případě s jedním společníkem, které vlastně představují 6 milionů malých a středních podniků, které existují v celé Evropě. To je prostě konstatování faktu. Tak to existuje na trhu tento návrh je vlastně poslední šancí vytvořit organizovaný, eh, organizovaný trh malých a středních podniků, které by mohly podnikat přeshraničně eh, ve snaze snížit jim administrativní zátěž i náklady na fungování což je všechno velice důležité v době digitální, kdy je nutné zajistit právě usnadnění postupu eh, digitálně online. Nesmíme zapomínat, že v Evropské unii existují různé modely a různé formy, různé typy podniků. Vytvořily se různé systémy, eh, které umožnily podnikům eh, vyvíjet se za určité právní jistoty. My se snažíme zajistit určitou modernit, modernost, modernitu a také využíváme článek 14 odstavce 3 a 5 o registraci SUP. To by mohlo být velice dobrým základem pro takovou jistotu. Já se velice těším, že uslyším názory kolegů na tuto věc. Určitě to hodně ovlivní moji práci. Já musím říct, že já už jsem eh, se začal trošku s, s, mm, konzultovat eh, s partnery z různých politických eh, s frakcí, abych mohl si srovnávat různou politickou a obchodní realitu v různých zemích. A Eh, také chci vyslechnout i partnery z praxe, abych věděla, jaké jsou jejich problémy a co by jim usnadnili, eh, usnadnilo eh, jejich fungování, jaké nástroje potřebují ke své existenci. A já doufám, že náležitý pracovní rámec pro zpracování celého tohoto návrhu, aby bylo možné překonat ty nejkonfliktnější body, umožní úspěšné realizace tohoto bodu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 já už v, také v dialogu s občanskou společností i e, s podnikovou sférou jsem si určité e, názory začal vytvářet, stejně tak jako ve diskusi s různými e, frakcemi. Například otázka elektronického registru, otázka sídla společnosti, centrálního sídla společnosti dále, právní záruky z hlediska hlediska eh, závaznosti, povinnosti takových zárok a také například eh, důkaz o solventnosti eh, po tohoto, této společnosti. A konečně nevy, nesnažím se tady, nesnažím se tady vyjmenovat úplný seznam všech bodů, o kterých budeme zřejmě diskutovat. Je to neuzavřený seznam. Myslím si, že toto je velice důležitý rámec, který um, umožňuje fungování eh, SRO s jediným společníkem a eh, to tedy, čemu říkáme SUP, to eh, tedy určitě nevylučuje také existenci jiných forem. Jde o novou organizovanou formu u těch nejdůležitějších aspektů. Společná práce na základě politické vůle by měla vést k vytvoření určité základny, která umožňuje umožní úspěšné fungování v evropském rámci. Jde o to zaručit co nejlepší možný model. A na tom budu pracovat, budu nadále pracovat na této otázce. Budu velice otevřený jakýmkoliv názorům kolegů, jakýmkoliv názorům různých eh, frakcí, ale také námětům ze širší eh, veřejnosti, širší eh, partnerské základně. Velice se těším na vyslechnutí názorů různých frakcí a budeme se snažit aby eh, naše práce nebyla někde stranou eh, názoru, eh, veřejnosti a aby reagovalo na všechny aspekty, které se objevují s tímto projektem, který může naplnit určité naděje. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Děkuji. Paní Regnerová požádala o slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já se také velice těším na tu spolupráci a jsem přesvědčena o tom, že pravděpodobně eh, se povedou eh, diskuze, které vyprovokují určité vášnivé výměny názorů. Já si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby Evropský parlament tento návrh zamítl. Eh, říkám to teď takto eh, napřímo a ráda bych to zodůvodnila. Eh, za prvé, ty cíle komise, ty cíle jsou vynikající, k tomu není třeba co dodávat. Samozřejmě je důležité, abychom dokončili vnitřní trh, je důležité, abychom zakládání firem umožňovali tak, aby to bylo v celé Evropě nekomplikované, to je všechno velice logické a jasné. Nicméně ono je to dobře míněno a i dobře míněné úmysly mohou stroskotat a já si myslím, že to je právě případ tohoto návrhu komise. Cíl dosáhnout vyšší zaměstnanosti tedy vytvořit nová pracovní místa a e, pomocí toho dosáhnout růstu. To je nesmírně důležité, ale myslím si, že je cynické v zemích, kde je vysoká nezaměstnanost mladých, kde je nesnesitelně vysoká, že tam bychom mohli předpokládat, že vzniknou skvělá pracovní místa a že začne vzkvétat ekonomika a že mladí lidé se vrhnou na podnikání. K tomu je potřeba taky e, správná, e, správná situace na trhu a makroekonomické ekonomické podmínky a já si myslím, že eh, pomocí tohoto SUP se to eh, nepodaří. Eh, myslím si, že je však potřeba dále toto zkoumat. Podle mého názoru, pokud jde o tento návrh, tak já s ním mám určité problémy. V letech 2012 a 2013 přiběhly konzultace, obecné konzultace v oblasti podnikového práva, což je samozřejmě chválihodné. Nicméně zejména tyto přípravné, během těchto přípravných prácí bylo mnoho příležitostí zapojit občanskou společnost. Ta se vyjadřovala prostřednictvím eh, online konzultací, ale ne přímo v těch expertních kruzích. A to je poměrně politování hodné, eh, protože eh, tedy Tady máme návrh komise, který, přitom máme alternativní inteligentní možnosti a myslím si, že evropské soukromé firmy eh, by eh, tedy eh, jaksi narazily na odmítnutí. Problémová oblast je podle mého názoru, tu bych tady chtěla pojmenovat, v příštích týdnech a měsících budeme mít mnoho příležitostí o tom hovořit a to je to oddělení hlavního sídla od registrovaného sídla. Tady už v mnoha dalších textech jsme se to pokoušeli mohli navrhnout. Vy jste se o tom sám zmínil. V různých evropských zemích máme takový nebo e, onaký systém z velice známých důvodů a právě v tuto dobu, kdy e, se předpokládá, že e, bychom měli bojovat proti daňovým podvodům, je o to důležitější, abychom podporovali spíše tu metodu, že registrované sídlo a hlavní sídlo by se mělo jaksi překrývat, že firma by měla mít eh, zkrátka jedno zapsané sídlo eh, v určité zemi a že bychom neměli spíše podporovat opak, protože to by eh, právě bylo na úkor národních daňových pravidel a mnoha dalšího. Eh, dále eh, jsou tu eh, problémem ta práva na spolurozhodování v představenstvech. O tom určitě budeme hovořit při příštích výměnách názorů. Je velice důležité, abychom se nestarali pouze o to, aby nikdo neměl nějaké strach, protože právo spolurozhodování může teoreticky zůstat tak, jak je tady také o to, jakým způsobem ho dále rozvíjet. A já si pamatuji na celou tu historii se směrnicí o službách, eh, kde byly snahy vytvářet paralelní struktury, eh, které potom ale neměly patřičný efekt, protože eh, v, pos, v konečném důsledku to byly e, projekty e, příznivější pro zaměstnavatele, ale v podstatě se tu vyskytly tedy v konečném důsledku levnější možnosti, abych tak řekla. Já mám také problém s právním základem, protože víceméně tady jde o to, že e, omezit svobodu propoušťování, tato svoboda je postupně odstraňována, což by nám způsobilo mnoho problémů, s pravidly, které v současnosti existují a které by byly postaveny tímto na hlavu. Jde zejména o obcházení článku eh, 251, který tady platí. Eh, já eh, doufám, že v příštích diskuzích eh, už tomu tak nebude, ale je já tady mám opravdu tolik výhrad k tomuto návrhu, že je, bylo důležité je vyjmenovat. Například podání žalody, žaloby může být v některých případech nutné a je otázka, do jaké míry jsou tu chráněni věřitelé, do jaké míry jsou odpovídajícím způsobem chráněni spořitelé. Tady nejlze lze na první pohled poznat, eh, která z těch, který z těch 28 právních režimů tady platí a podle kterého právního řádu lze vznášet nároky. Eh, všichni víme, že eh, máme na evropské úrovni tu provázanost obchodních rejstříků, že na tom se pracuje, to se připravuje, nicméně tento návrh jde nekonečně dále a bylo by zapotřebí, abychom měli v podstatě už v fungující jednotný evropský obchodní rejstřík. Ten však nemáme a proto si tady můžeme hrát na kočku a myš s národními úřady a národními institucemi, eh, pokud jde o tuto eh, právní formu SUP, kterou komise navrhuje. Eh, já bych ještě se chtěla zmínit o tom nej, nejmenším požadovaném kapitálu. Tady si také myslím, že to, to, je, to je jedno euro. Jedno euro. A E, národní zákonodárci v podstatě nemohou požadovat e, nějakou e, povinnost, aby byla, byly vytvořeny eh, rezervy. A to je velký problém. Já si vzpomínám eh, ještě tedy, eh, že je potřeba myslet na ochranu spotřebitelů, ochranu věřitelů a v situaci zaměstnanců to tak jako tak nevylepší. Co bych ještě mohla zmínit, abych nehovořila opravdu příliš dlouho. A to sice chybějící předpisy, které jsou v přímé přímém rozporu eh, s eh, snahami komise o boj proti praní špinavých peněz. Eh, tady si myslím, že bychom potřebovali silnější formy a zájmy zainteresovaných stran jsou samozřejmě také nedostatečně zohledněny v tomto návrhu. Takže podle mého názoru Eh, si myslím, že šlo o skvělý nápad. Eh, na první pohled to vypadalo opravdu úžasně, ale když se podíváme trochu do větší hloubky, je ten návrh opravdu velice problematický pro spotřebitele, pro zaměstnance, pro věřitele a v neposlední řadě také pro ty, eh, kteří chtějí už provozují společnosti s ručením omezeným podle vnitrostátního práva, protože ti budou teď vystaveni tlaku eh, ze strany velikých podniků, které jsou eh, právnickými osobami a které rovněž potom budou moci jednat jakožto SUP. Thank you, Děkuji. Eh, děkuji za tuto brutální zprávu, ale velice jasnou zprávu, pan Ragev. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Různé vnitrostátní předpisy a také eh, různé úpravy týkající se společnosti a také absence důvěryhodnosti eh, k zahraničním společnostem u eh, zákazníků patří mezi ty důvody, proč Eh, dochází k tomu, že se omezuje možnost malých eh, firm investovat eh, v zahraničí a proto většinou jdou cestou ceřiných společností, což znamená pro ně další náklady. Ty firmy, o kterých zde hovoříme, to znamená společnosti s ručením omezením s jediným společnostem, odpovídají potřebám malých a středně velkých podniků a mohou skutečně zjednotušit jejich přístup na jednotný evropský trh. Eh, jedná se o flexibilitu, o zjednodušený postup při založení takové firmy a proto si myslím, že to jsou věci, které by mohly eh, posílit eh, možnost založení takové firmy a omezit to, čemu říkáme administrativní zátěž. Co se e, týče registrace online, tady si myslím, že bychom měli být velice opatrní. E, musíme e, zde zajistit ochranu osobních dat a zabránit zneužívání těchto osobních dat. Někdy si veřejnost, někdy se veřejnost může být zmatená, eh, protože zavádíme jakési paralelní formy podniků, které současně s těmi společnostmi s ručením omezeným eh, existují. Myslím si, že to, co navrhuje eh, komise, to znamená to dvojí ochrana věřitelů tím, že se budou kontrolovat účty každé společnosti a tím, že budou vyžadovány Eh, také prohlášení o platební schopnosti. Myslím si, že potřebujeme specifikovat a upřesnit eh, celý ten postup registrace. Další věc. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych byl velice rád, kdyby se vyzval teď toho zástupce komise, aby vyslechl můj příspěvek pod článku 31. Děkuji. Pan Le Breton. Pane předsedo, já e, jsem proti ze dvou důvodů. E, jsem proti e, tomuto návrhu, které se snaží vytvářet SUP na evropské úrovni. Je to z důvodu podstaty i z důvodu formy. Je tady článek 50 smlouvy o Evropské unii, který se týká svobody ustavení. Z toho se vychází. Já myslím ale, že by to mělo vycházet spíše z článku 352, který se týká akcí, které jsou potřebné a s nimiž se nepočítá ve smlouvě a o kterých se Rada musí jednat eh, jednomyslně. Myslím si, že je to precedens, podle mého názoru. Jde eh, od eh, roku 2006, kdy Soudní dvůr EU e potvrdil vytváření družstevních společností právě podle článku 352, a to v záležitosti, která byla velice podobná, jako je naše záležitost. Nešlo o jiný článek, jak to tehdy žádal parlament, který podal podnět soudu a prohrál. Já myslím, že to je velice dobře uplatnitelné na naši záležitost, tak jak to bylo řečeno eh, v článku 40 a 44 eh, rozhodnutí soudu. A jedna věc se vyloženě podobá naší dnešní záležitosti. První hypotéza je, že by existovala nová právní forma, která by se přidávala k těm formám, které existují na národní úrovni a v tom případě je třeba směrnici eh, opřít o článek 352. Druhá hypotéza je hypotéza při přiblížení se eh, vnitrostátnímu právu pak je možné se opírat o jiné články. Ale zde v našem případě SUP jde o novou formu, eh, práv, novou právní formu, která se přidává k vnitrostátním formám a proto by to měl být článek 352, který je právním základem. A pokud jde o podstatu věci, eh, celý návrh má řadu nevýhodných aspektů. Myslím, že nepřináší dostatek záruk, je tady pružnost, ano, ale to vede trošku k takové určité lehkomyslnosti v tom pionu pejorativním slova smyslu. Uvedu několik příkladů. Především je to vytvoření jednou jedinou osobou, a to na základě elektronického formuláře jednotné formy, bez toho, že by se osoba fyzicky někam dostavila. To mně připadá trošku příliš zjednodušené. Dále eh, povinná eh, registrace do tří dnů, která neumožní eh, státu provést dostatečné ověření situace. Třetí příklad, minimální kapitál jedno euro, to mně připadá směšné směšné. Čtvrtý příklad, jeden jediný společník, který může rozhodovat bez jakéhokoliv eh, schromáždění, bez valné hromady, to mě připadá také zneklidňující. Ostatně eh, myslím si, že říci společník a jediný, to je, eh, to je kontradikcio in adjecto, protože nemůže se jeden spojit sám se sebou neboli s někým. Dále otázka sídla. To jistě také umožní celou řadu zneužívání. Podle mého názoru vše bude velmi nebezpečné pro věřitele. Podle mého názoru Eh, tato SUP bude takovým průvanem, který unikne eh, věřitelům a to velice jednoduše. Bude to nebezpečné i pro stát, protože statí jakoukoliv možnost kontroly takového eh, podniku, takové společnosti umožní obcházet pravidla podnikového práva v daném členském státě a obávám se, že to umožní také sociální dumping nebo daňové úniky, protože podnik bude velice snadno se pohybovat tu i onde. Konec Konec konců musím říci, že jde o porušení ehm, e, svrchovanosti každého členského státu. Thank you, Mrs. Jutland. Thank you, Mr. Děkuji, děkuji, pane předsedu. Už toho bylo řečeno hodně ale já musím říci, že souhlasím s paní Regnerovou já mám určité obavy eh, spojené s, to, s tímto nápadem. Já chápu eh, tu potřebu vytvořit jakousi formální asociaci, která by mohla eh, umožňovat všem společnostem, aby mohli přecházet přes hranice jednodušším způsobem. Proto také máme Evropskou asociaci, jako je například Evropská SE Company ale e, takovéto nové firmy by e, nikdy neměly jít na úkor práv pracujících a práv odborů. Myslím si, že ten návrh, o kterém zde hovoříme, e, nepodporuje ani svobodu pohybu při spravedlivých podmínkách. Naopak, vytváří to určité pobídky pro eh, nepoctivé firmy, tak aby se vyhnuli těm vnitrostátním předpisům, jako jsou například kolektivní dohody nebo fiskální zákony. Jestliže umožníme firmám registrovat se v jednom členském státě, přičemž eh, provozují eh, určitou službu nebo určitou činnost v jiném členském státě, zjednoduší nebo umožní eh, vznik těch fiktivních společností které tyto firmy SUP eh, pochopitelně budou vždy hledat tu nejlepší jurisdikci, to znamená, budou se registrovat například v takové zemi, kde jsou nejhorší pracovní podmínky, eh, kde je také nejnižší zdanění například a tak, aby se vyhnuli placení daní ve státě, kde fakticky provozují svoji činnost. To by eh, vytvořilo nejen nespravedlivou konkurenci, ale kromě toho by to také znamenalo útěk směrem k tomu nejhoršímu, Ehm, eh, to znamená, že by zde vznikla konkurence o nejlepší stanění a tak dále, či já skutečně mám obavy z toho, k čemu by to mohlo vést v praxi, to znamená, eh, že by to vedlo k nespravedlivému pohybu eh, lidí bez jakékoliv společenské zodpovědnosti. Už máme problémy se sociálním dumpingem, ať už je to například v oblasti železniční dopravy nebo letecké dopravy a v jiných oblastech. A tato nová forma by vlastně přilila oleje do ohně eh, a je opravdu toto způsob, jak chceme, aby vnitřní trh fungoval? Myslím si, že ne, tedy aspoň doufám, že ne. Eh, myslím si, že dojde k té skutečně tvrdé diskusi, tak jako tom hovořila paní eh, Regnerová. Doufám, že toto není cesta k evropské budoucnosti. Děkuji. Pan Zvěvka. Děkuji, děkuji, pane předsedo. je skutečně e, dobře, že první výměna e, názorů zde vyvolala celou řadu pochybností e, týkajících se tohoto nového právního nástroje. Chtěl bych říci, že stále jsme ještě v jakémsi procesu vývoje jednotného trhu a hledáme způsoby, které by nám pomohly eh, vybřednout z té ekonomické krize a které by nám také pomohly eh, řešit ty největší problémy, které v současné době v Evropské unii existují, hlavně nezaměstnanost a zejména pak Eh, nezaměstnanost mladých lidí. Já se troši, je mi líto našeho eh, zpravodaje, protože skutečně bude eh, muset se věnovat celé řadě otázek a bude muset najít odpovědi na celou řadu otázek, které zde zazněly. Hlavně tedy těch otázek, které zde formulovala paní Regnerová. Mnoho z těchto otázek je skutečně na místě. Já Eh, také nepřijímám eh, tento přístup, já jsem proti, proti. Eh, myslím si, že po té, co jsme, jsem si vyslechl své kolegy, tak jsem do, nabil dojmu, že se komise zbláznila. Jak může komise předkládat takový projekt, který v sobě nese tolik nebezpečí, tolik rizik, ale máme dlouhou praxi a víme, že komise není šílená a že se snaží nám předkládat projekty, které možná nejsou e, e, kompletní, nejsou dobře analyzované, ale přitom mohou být dobré. A pak je potřeba se zamyslet nad tím, jaké můžeme předložit podměnací návrhy, abychom dosáhli dobrého výsledku. V současné době e, jsme svědky něčeho, co je podobné naší výměně názoru o zákonech o odborech nebo obchodu. Pamatuji si tady tu výměnu, eh, ke které došlo mezi 27 ministry, eh, kdy jsme si tedy vyměňovali názory i tady v tomto výboru. Nejprve se řekli ne, to eh, je strašně špatné, ani se na to nedívejte, ale během další diskuse jsme se rozhodli, že předložíme některé E, pozměňovací návrhy, které to vylepším. A doufám, že něco takového e, se stane i tentokrát. Pochopitelně, že komise e, bude se muset v tom angažovat, bude se muset pokusit odpovědět na všechny naše otázky. Spravodaj bude mít nejen politický úkol, ale bude mít také za úkol najít určitou Eh, podporu u různých společenských eh, organizací, u nevládních organizací a tak dále. Musíme ale mít na paměti vždy to, ten hlavní cíl. Nemůžeme na začátku hned říct, ne, je to špatné, vyhoďme to do koše. Eh, myslím si, že skutečně stojí za to se na tu věc podívat, analyzovat ji. Nemohu souhlasit s tím, že by, že by to znamenalo, že členské státy spolu začnou vzájemně soutěžit, pokud by něco takového přijali. Ale členské státy přece eh, mezi sebou soutěží eh, už dávno. Eh, to se týká těch sociálních podmínek, to se týká i možnosti například hospodářské činnosti mimo členské státy a tak dále. To jsou věci, kterým dochází Teď tady předstíráme, že vytvoříme jednotný trh, ale fakticky každý z nás se snaží chránit své vlastní zájmy. A tak se pokračovat nedá. Myslím si, že bychom měli e, e, hovořit o všech těchto otázkách, o všech těchto rizicích a nebezpečích, ale není možné úplně na začátku říct, toto není možné. Já si myslím, že to je zajímavý e, projekt a že bychom se tomu měli věnovat. Já sice nevěřím tomu, že se komise zbláznila, ale přesto mám určité výhrady vůči tomuto návrhu na zakládání eh, společností jed, o jedné osobě. My se shodneme na tom, že potřebujeme růst, potřebujeme pracovní místa, ale tento návrh na vytváření společností s jednou osobou se zakládá na eh, základním ideologickém předpokladu, který považuji za velmi pochybný. A sice na tom, zda Eh, eh, zda eh, tedy má trh práce příliš přísné regulace a my chceme usnadnit podnikům jejich situaci tak, abychom dosáhli růstu a vytváření pracovních míst. Podle mého názoru to ale není ten základní problém, který v Evropě máme. V Německu máme určitou zkušenost s určitými pokusy regulovat trh práce, respektive ho deregulovat zakládáním eh, tak eh, určitého typu společností. To proto, aby nezaměstnaní mohli být soběstační a zakládat vlastní podniky. Tento projekt ale v Německu naprosto stroskotal a proto přetrvávají moje výhrady, eh, moje pochybnosti, že pomocí usnadněného zakládání takovýchto společností o jedné osobě vzniknou dobrá pracovní pracovní místa. Podle mého názoru tady spíše eh, vzniká nebezpečí prekérních pracovních podmínek, prekérního pracovního trhu. Eh, to ale není to, co v Evropě potřebujeme, eh, pokud chceme dát lidem nějakou perspektivu, jak se dostat z nezaměstnanosti. A nakonec domnívám se, že těmito jednočlenými společnostmi by vznikalo nebezpečí, že půjde, že vypukne konkurence o co nejnižší standardy v Evropě. A tak to já já si Evropu nepředstavuji. Eh, to by jenom posílilo skepsi vůči eh, Evropě a mám také značné pochybnosti, zda tímto založením eh, jednočlených společností by nebyla oslabena práva na spolurozhodování ve firmách, to by ještě potřeba přeskoumat. Mám tedy vážné výhrady proti tomuto návrhu a je potřeba ho opravdu hluboce změnit a modifikovat, pokud jde o tyto SUP. Děkuji, děkuji paní Rozier. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Eh, výklad eh, tohoto projektu zdůrazňuje, eh, cíle, s kterými se můžeme stotožnit, zaměstnanost mladých, zjednodušení, snadné vytvoření podniku, jako řada kolegů, včetně paní Ragnerové. Já si kladu otázku, zda ty prostředky, které jsou navrhovány, odpovídají těm cílům, které byly stanoveny. První věc, která mě není jasná, ale snad se časem vysvětlí, e, toto není logika harmonizace typu společností, které již existují eh, v členských státech, ale vytvoření eh, nějakého evropského typu společnosti, který by se ještě přidal a existoval paralelně k eh, společnostem, které již existují v členských státech. A já jsem stále trošku zmatená, když se evropský nástroj přidává k nitrostátním nástrojům. Podle mého názoru to vytváří zmatek lépe řečeno, větší zmatek, než co to zjednoduší. Vysvětlím, jak to myslím. Máme různé subjekty, ekonomické subjekty, věřitele, eh, v různých členských státech, eh, kteří eh, reagují na určitý typ společnosti, který dobře znají. A Teď tady se objeví nový typ společnosti, který se přidá k již existujícím typům společností. V čem je zjednodušení? Vytvořit horizontální nástroj, podle mého názoru je snaha harmonizovat, aniž by to bylo řečeno, protože se tady vnáší eh, jeden prvek, který existuje ve všech státech, to je pak harmonizace. Ale v členských státech existuje různý, růz, existují různé typy společností, které odpovídají tomuto typu typu společností. V čem tedy tady máme spatřovat harmonizaci? Vytvářet ještě paralelní nástroj eh, podle mého názoru přinese větší zmatek než užitek. Dále hovoří se o zjednoduchém eh, vytváření eh, digitálně online. No, to je také velice chválihodný záměr, ale myslím, že k dosažení tohoto cíle není nutné vytvářet SUP. Já vám řeknu, jaká je situace ve Francii. Omlouvám se, je to země, která je často kritizována, ale já myslím, že v jedné oblasti to, co bylo eh, uděláno, lze ocenit z hlediska transpozice směrnice o službách, která vytváří povinnost eh, podnikům z jiných zemí EU, a který, e, které by se chtěly buď usídlit e, v dané zemi, nebo by chtěly dočasně poskytovat služby v určité zemi, pak tady je povinnost na internetu online dát možnost e, naplnit tento záměr. To už platí několik let. Ale myslím, že to neexistuje ve všech členských státech. Ve Francii ano. Francie tady zvolila takový záměr, že není důvod, aby podniky, které jsou z jiných členských států, e, neměly větší přístup ke službám než podniky ve Francii. Čili e, jakýkoliv podnik je možné vytvořit e, online a ať už funguje jakkoliv, je možné, aby se usadila ve Francii a třeba dočasně poskytovala určité služby a to ať už jde o jakoukoliv aktivitu, včetně podniků, které nespadají pod směrnici o službách. Kdybychom měli dále pokročit v tomto textu, to znamená vytvořit podnik online a vytvořit ho v jiném státě, pak by bylo dobré opřít se o nástroje, které již existují, abychom nemuseli žádat členské státy, aby eh, zmnožovali postupy a aby se tady nabízeli určité, eh, určité přístupové body pro eh, ve velkém počtu. Vytvoření podniku online, no to přece nevyžaduje vytvořit zvláštní evropský typ podniku, stačí jen formulovat určité povinnosti členských států a zajistit eh, správnou transpozici již existujících textů. A u takovéhoto typu společností, co je tady sledovaným cílem? V oblasti služeb už máme určité možnosti eh, usídlit se v jiné zemi nebo poskytovat dočasně služby. Eh, při eh, transpozici směrnice o služebách ještě existuje určitá řada povinností, které se ještě všude nesplnily a myslím si, že to je zcela legitimní. Například bezpečnost spotřebitelů, bezpečnost životního prostředí a tak podobně. Ale možné to je. Takže jakové další zjednodušení je tady zamýšleno prostřednictvím této novinky? Podle mého názoru, já se možná mýlím, nový pokus eh, vrátit se eh, k zemi původu. Jakmile tady máme podnik, který funguje eh, na evropské úrovni, pak vlastně je tady určité zjednodušení. Jsou tady už zjednodušené povinnosti, které se aplikují na podnik a v tom případě si myslím, že se vlastně vracíme k jednomu základnímu principu, a to je je na každém členském státu v oblastech, které se ho týkají, definovat eh, postupy, jak zajistit bezpečnost spotřebitelů a eh, ochranu životního prostředí. A na závěr ještě jedna zkušenost ze způsobu jak funguje vytváření podniků ve Francii. My už máme možnost vytvořit um, společnosti eh, o jednom společníkovi s kapitálem 1 euro. Jistě je to určité zjednodušení. V rámci poskytování služeb, jak řekla paní Eklant, už máme možnost aby podniky, včetně podniků o jednom společníkovi, eh, poskytovaly služby. A vidíme eh, v některých oblastech, že se zneklidňujícím způsobem eh, projevuje určité obcházení směrnice o, de- o vysílaných pracovnicích. Tady to je vlastně určitý základ ochrany pracovníků směrnice o vysílání pracovníků. Ale když tady máme naopak eh, takové eh, živnostníky, eh, tedy osoby, které mají status živnostníků, pak skutečně vidíme, že tady se obcházejí určitá pravidla. To, že texty se obcházejí, to neznamená ještě, že ty sami texty jsou špatné. V situaci, kdy státy a úřady státu jsou pod určitým tlakem, aby snižovali veřejné prostředky, veřejné výdaje a aby zajišťovali účinnou kontrolu pracovního práva a sociálního práva. V této situaci je e, to opravdu stále e, obdivuhodnější e, činnost. Toto zkoumejme dříve, než se pustíme do určité formy společnosti, která pod zástěrkou toho, že chce dosáhnout žádoucího zjednodušení, udělá ještě složitější respektování pracovního práva. Děkuji. Děkuji. Eh, to byl poslední řečník na mém seznamu. Pan de Grandes Pascal by si by chtěl teď eh, na závěr k tomu něco říci. Ano, ano. A pane předsedo, já ještě jednou požádám, aby nejdříve hovořila komise a já až po Evropské komisi. Um, Děkuji. Já bych eh, začal něčím obecným. Eh, zdá se, že eh, mnoho těch obav, které se zazněly, že s tím bychom se mohli nějakým způsobem vyrovnat. Já skutečně nevidím, proč bychom měli tento návrh odmítnout. Já vidím důvody, protože je potřeba pracovat na dalších prvcích tohoto návrhu, tak aby více odpovídal Eh, eh, tomu, co zde vyjádřili, nebo těm obavám, které zde vyjádřili někteří poslanci. Nemyslím si, že by tento návrh byl eh, nemožný, že bychom na něm nemohli dále pracovat. Myslím si, že všechny ty věci, které tady zazněly, že ty je možno nějakým způsobem řešit. Uh, Eh, několik těch menších eh, věcí. Já musím říct, že mě trošku překvapily eh, příspěvky o, té, o tom právním základu, protože se zdá, že někteří poslanci by byli rádi, kdyby v některých těch věcech vůbec se to netýkalo parlamentu a že to by potom považovali za to správné právní E, právní základ. To mě trochu překvapilo, ale je tady celá řada prvků, e, které e, souvisejí s těmi podnikovými zákony v jednotlivých členských státech. A my si myslíme, že zde je ta, ten právní základ naprosto v pořádku. Co se týče toho, že by každý hledal to nejlepší a všechna ta rizika, která s tím souvisejí, tak jak e, zmiňoval pan Zvěvka, mnoho z těchto věcí se už děje dnes a bez ohledu na to, jestli budeme mít nový, novou formu tohoto e, Eh, práva. Ale co by se dalo změnit, eh, je například, kdybychom se soustředili na ty věci, jako je online registrace, jako je ta otázka té šablony, stanov a tak dále, tak si myslím, že by to mohlo vést k vytváření nových eh, firm. Co se týče služeb, tady si myslím, že se to spíš doplňuje. Obchod se provádí různým způsobem. Může to být přímý obchod, například můžete prodávat online zboží, Eh, můžeme poskytovat služby různé, ale eh, může to souviset také tato možnost s vytvářením podniků a Eh, podniku v jiných eh, státech. Pak by to mohlo být skutečně ehm, doplňující. Myslím si, že by bylo výhodné něco takového mít vlastně možnost založit si podnik a současně tedy poskytovat tyto eh, služby ve všech těch 28 členských státech. Co se týče těch některých bodů, které souvisejí s tím, že ten požadovaný kapitál je směšně nízký, tady bych hm, vás odkázal opět na to, co řekl pan Zvěvka, a sice, že e, si myslím, že nejen e, komise se zbláznila, ale pak to muselo být těch 16 států, e, které se také zbláznily co se týče jejich právních systémů, protože tam právě jsou zavedeny tyto limity. To je realita ve většině členských států. A proto to pro nás nepředstavuje něco, co my bychom si zkrátka vymysleli, my pouze eh, na to reagujeme, reagujeme na to, co je běžný trend v celé řadě eh, členských států. Co se týče pochyb, které zde eh, zazněly v souvislosti s tím, jestli budou chráněni uvěřitele, jestli nebude docházet k praní špinavých peněz. Já si myslím, že eh, tady skutečně máme celou eh, řadu řešení. Máme tady i identifikaci těch vlastníků, těch příjmů. Ehm, například ty orgány, které mají na starosti rejstřík obchodní ty také neřeší otázku praní špinavých peněz, čili myslím si, že toto je další krok směrem k větší transparentnosti a e, k posílení boje s podvody. Takže ano, je pravda, že je tady řada věcí, e, na kterých je potřeba ještě pracovat a které je potřeba řešit. Eh, vy jste tady eh, eh, vyjádřili celou řadu pochybností, ale jsem přesvědčen, že komise je schopna tyto připomínky vzít v úvahu a řešit je. Ano, děkuji, pane předsedo. Já zaprvé chci poděkovat komisi a to opakovaně děkuji komisi za úvodní vystoupení i za toto reakce, kdy vlastně hájí svou vlastní kauzu. Já začnu tím, že řeknu, že já jsem pouze zpravodaj. Já jsem prostě tak statečný, že jsem se ujal této úlohy. A ano, my Španělé eh, jsme tak trošku všichni toriadoři a pouštíme se do ztracených kaus. Ne, já v tomto případě nejsem obrancem tady této pozice, jsem prostě zpravodajem daného tématu. A přijal jsem tuto úlohu a Eh, to je prostě tak trošku jako, když eh, nejdříve napustíme vodu do bazénu, než do něj skočíme. A eh, já myslím, že to, co tady vysvětlila komise, to možné je. A myslím, že tady tento parlament může zpracovat toto téma a já souhlasím tady s komisí, že je třeba diskutovat o právním základu a tady e, vlastně e, samozřejmě parlament má své názory. E, parlament žádá o to, aby měl větší důležitost. A ní, když parlament má větší důležitost a má větší pravomoc a větší úlohu, tak musí, musí konat. A najednou jako kdybychom se báli, jako kdybychom se styděli, eh, nebo jako kdybychom měli určitou eh, obavu, a nebo jako kdybychom nevěřili eh, v Evropu. A proto já tady souhlasím s kritikou, kterou přednesla Evropská komise. Já si myslím, že vždycky je možné diskutovat o právním základu, ale eh, diskutovat o právním eh, základu a pouze o právním základu, to by vypadalo jako, že nemáme o čem jiném tady diskutovat. A já bych byl rád, kdybychom se eh, dohodli my zde v parlamentu, zda souhlasíme či nesouhlasíme s tím návrhem a ne s jeho právním základem. Máme tady určitou příležitost, už máme za sebou zkušenost s jedním neúspěchem, ale máme novou příležitost posoudit určitý nástroj, zvážit, jestli je životaschopný a jestli odpovídá potřebám reálné ekonomiky politiky. E, a zda to může přinést vytváření pracovních míst, což je velice důležité, zejména v mé zemi, kde opravdu procházíme obdobím velké úzkosti způsobené vysokou nezaměstností mladých. E, a tady možná e, v době, kdy je tak veliká nezaměstnanost, musíme považovat záměr přinášet pracovní místa za velice důležitý. 90 eh, pracovních míst v mé zemi vytváří malé a střední podniky. Nikoli velké podniky. Malé a střední podniky vytvářejí pracovní místa v mé zemi. A jestliže by tady mohla vzniknout 50 eh, tisíc pracovních míst tváří v tvář těm mnohým nezaměstnaným, tak pak je to určitě dobré věc. A je to právě díky postupům podnikatelů, podnikatelů z těch malých a středních podniků, kteří eh, riskují Eh, své peníze, riskují eh, svůj, eh, svou práci a vytvářejí pracovní místa. To je tedy bezesporu velmi důležitý aspekt. Jestliže Evropa chce být důležitým ekonomickým prostorem ve světě, pak prostě nemůžeme zamrznout v daném stavu a nevytvářet nic nového. Ano, nemůžeme být někde v v obrané pozici, která nepřipouští nic jiného. Co nám navízí eh, komise? Komise nám tady předkládá návrh určitého nástroje, o kterém my musíme zvažovat, zda je životaschopný, zda je kompatibilní nebo nekompatibilní, zda umožňuje vyhnout se byrokratickým eh, problémům, zda eh, odstraňuje překážky k vytváření malých a středních podniků, zda přináší nové možnosti vytváření malých podniků a zda umožňuje také zabránit daňovým podvodům či eh, jiným eh, negativním jevům, ale tady existuje přece řada možností, jak eh, zvažovat možnosti hospodářského rozvoje, vytváření pracovních míst. Jistě existují rozdílné názory, existují problémy, to si můžeme připustit. Existují také odlišné situace v členských státech, zajisté to také připouštíme, ale já sám při prvním čtení jsem toto všecko zvažoval. Tak tedy, pane předsedo, já mám tu statečnost, jakožto zpravodaj, pustit se do tohoto tématu, zvažovat všechny aspekty tohoto tématu, naslouchat ostatním, naslouchat všem a snažit se překonat ty problémy, které tady existují. A uvidíme, zda se nám podaří prokázat životaschopnost tohoto návrhu. E, to jistě možná znít jako Mission Impossible, ale já doufám, že to není e, Mission Impossible. Já doufám, že to bude tak, jak si to představuji představuji, že se mi podaří to obhájit. Uh, Děkuji, pan Le Breton, chtěl ještě něco dodat? Ano, děkuji vám, pane předsedo. Jen pár slov, abych reagoval jak na komisi, tak na zpravodaje, eh, kteří už vlastně se tak trošku do mě trochu pustili. Já vůbec nemám uh, snahu obcházet parlament. Já se snažím jen provést právní analýzu. Přečetl jsem si články, které se týkají uh, smlouvy. Článek 50 je špatný právní základ. Nepřináší mi to radost, já toho lituji. A uh, také konstatuji, že to vychází z rozhodnutí soudu z 2. května 2006. Já jsem přesvědčen, že se nemýlím a že budete-li dále trvat na článku 50 smlouvy, pak myslím, že bude opět vyzván soud, aby věc pořídě, přeskoumal. Dobrá, děkuji. Eh, tím tedy končím diskusi k tomuto bodu. Dnes můžeme teď přejít k bodům 28-29. To znamená k tomu balíčku o ochranné známce máme k tomu zprávu paní Vikstrémové, která je zpravodajkou. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, e, velice ráda se dnes navracím do výboru pro právní záležitosti. E, hodně jste mi chyběli a velice ráda jsem zpátky. Děkuji vám za příležitost poskytnout vám aktuální informace o probíhajícím vyjednávání o balíčku obchodních známek, které nyní probíhá mezi vyjednávacími týmy parlamentu, rady a komise. E, nejprve bych chtěl chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům a e, také jejich asistentům a právě tak e, svým vlastním asistentům, kteří odvádějí fantastickou práci. A děkuji také zaměstnancům parlamentu za veškeré jejich úsilí. Je samozřejmě nelehké začít pracovat na této problematice od samého začátku, tak jako, tak jako mý noví stínoví zpravodajové, protože většina těch starých nebyla zvolena nebo už nekandidovala. E, chtěla bych také velmi měli ocenit italské předsednictví za eh, jeho eh, excelentní úsilí a snahy posunout toto téma z místa, přestože to je občas poměrně těžké. Právě tak komise si zaslouží díky za neustálou e, ochotu vysvětlovat a asistovat nám při vyjednávání na hledání vhodných kompromisů. Nejprve e, obecně. E, dodnes proběhly tři trialogy, z nichž ten první, ten poslední skončil teprve před několika hodinami a ještě je naplánován jeden trialog ve Štrasburku 16. prosince. Také doš- proběhlo mnoho technických trialogů, které hledali řešení na technické otázky, které zatím nejsou vyřešené, ale e, již brzy budou. Já z toho mám jasný dojem, že jsme dosáhli velkého pokroku v poslední době a že ještě máme e, šanci využít příznivé situace a shodnout se na většině e, zbývajících politických otázek, ne-li na všech, a to ještě do Vánoc. Pokud, ale opravdu velké pokud, všechny strany budou dostatečně flexibilní flexibilní. Z toho neplyne, že budeme hotoví se všemi technickými a polopolitickými záležitostmi. Stále ještě panuje mnoho neschod, na kterých budeme muset pracovat a budeme muset eh, pracovat i paralelně s právně lingvistickými revizemi a technickými revizemi, abychom zajistili, že všechno bude koherentní a jasné, až ten celý proces skončí. Eh, jestliže eh, se na něčem všechny instituce shodují, tak na tom, že konečný výsledek musí být dost dobrý na to, aby vydržel mnoho let bez dalších revizí. Proto si musíme dávat veliký pozor a můžete se spolehnout na to, že pracujeme eh, usilovně a co nejrychleji, ale že neděláme žádné kompromisy, které by ohrozily kvalitu legislativního aktu. Eh, také bych se chtěla zmínit o některých obsahových bodech. Tak, eh, tak, mám k tomu takovou poznámku pod čarou, že nic není dohodnuto, dokud to opravdu nebude hotové. Samozřejmě ještě, se, eh, ještě přednesu eh, výboru konečné závěry, jakmile vyjednávání skončí. Eh, nyní eh, pouze přináším průběžné informace o aktuální situaci, tak abych zajistila transparentnost a aby kolegové měli také možnost se k tomuto tématu vyjadřovat. Těch otázek je příliš mnoho na to, abych je tu pokryla detailně všechny, takže já vám sdělím pouze naši základní vyjednávací filozofii a potom se zmíním o několika klíčových bodech eh, veřejného zájmu. Parlament by rád dosáhl modernizace a aktualizace dobře fungujícího systému. Musíme chránit ten podvojný model, ve kterém existují jak národní eh, obchodní značky, tak evropské obchodní značky. A musíme zvýšit efektivitu obou těchto systémů eh, pro uživatele výhled, výhlídka na eh, dobrý systém, eh, který by byl užitečný uživatelům, eh, je klíčová pro vyjednavací tým parlamentu. Proto budeme činit kroky k tomu, abychom harmonizovali osvědčené postupy v té směrnici. Dnes jsme se shodli na dvou z těch největších eh, kontroverzních bodů, a sice na eh, přepravu zboží a na eh, malé zásilky. U, těch, u té přepravy zboží se parlament shodl v podstatě na tom, že přijme text rady, pokud jde o jednotlivé články a ještě tu zbývá dokončit určité technické práce na úvodních ustanoveních. Rada eh, souhlasila s tím, že přijme návrhy parlamentu na eh, dodatečné eh, ustan, úvodní ustanovení o názvech INN, tak abychom objasnili, že generická léčiva by nikdy neměla být zabavována v průběhu přepravy, což je klíčový bod, kde jsme si dávali opravdu velký pozor, abychom se nevystavili riziku, že to tak bude. Pokud jde o malé zásilky, eh, tak v uplynulých měsících jsme se snažili hledat řešení, které by vyvážilo eh, předpisy, které navrhuje komise s těmi ustanoveními, kde bráníme legitimní eh, zájmy spotřebitelů, kteří jednají v dobré víře, že si kupují nefalšovaný produkt. Čím ukazuje se, že čím více jsme se snažili napravovat toto téma, tím složitější problémy jsme otevírali v jiných oblastech. Proto jsme se nakonec nakonec dohodli mezi parlamentem a radou, že smažeme to ustanovení o malých zásilkách z návrhu textu, což umožňuje eh, celním úředníkům členských států zabavovat eh, padělané zboží v malých zásilkách aniž by, se to, eh, aby, aniž by to souviselo s paralelním obchodem. Eh, takže ten eh, závěr je zcela logický, že něco, co funguje, se nemá opravovat. Další ožehavé problémy se týkaly řízení agentur nebo agentury OHIM, která má na starosti evropské obchodní značky. Její budoucí také tedy Eh, jej, její budoucí název bude znít jinak. Eh, my jsme značně pokročili v mnoha těchto otázkách a přestože eh, problémy jsou velmi složité, příliš složité na to, abych se detailně věnovala všem bodům, mohu říci, že jsem optimistická a myslím si, že se nám může povést dosáhnout dohody na těch zbývajících záležitostech ještě před Vánoci. Rada projevila ochotu e, se ustoupit ze své pozice a e, Evropský parlament měl k některým bodům značné e, výhrady a to se týká navrhovaných opatření, jež se týkají zejména kompenzace nákladů, které plynou národním úřadům vlivem eh, toho evropského systému. Eh, Parlament nicméně bude jednat pragmaticky a bude zkoumat všechny možné eh, cesty vpřed. To si však bude žádat neméně velkou ochotu na straně rady v mnoha dalších v mnoha dalších bodech, abychom jaksi vyměnili něco za něco. Ještě bych chtěla něco říci k článku 12 nařízení a k článku 14 směrnice. Tyto články se týkají eh, spravedlivé hospodářské soutěže a eh, základních práv. V podstatě jde o to, že obchodní značka by se neměla dát zneužívat k, eh, tak, aby byla posílena nekalá konkurence nebo aby došlo k omezení Eh, svobody projevu nebo uměleckého vyjádření. Eh, tady eh, parlament reviduje svou původní pozici a připravuje lepší formulaci, která dostatečně pokrývá tato témata. A náš tým v současnosti velice pečlivě zkoumá tu formulaci. Provádíme to ve spolupráci s předními profesory nejlepších evropských univerzit, kteří nás oslovili před pár týdny a pomohli nám rozřešit tuto nesmírně komplikovanou záležitost. Tady mu zatím budu končit, pane předsedo, ale velice ráda odpovím na jakékoliv otázky, které by kolegové případně mohli mít. Děkuji vám. Uh, Pani Rozier. Paní Rozier. Merci, eh, Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní zpravodajce za toto schrnutí. Uh eh, úplné schrnutí o tom, jak pokročil trialog. Je tady jeden bod, který mě především upoutal, a to je otázka zboží v tranzitu. E, pozice, kterou, nebo postoj, který schválil parlament na začátku trialogu, byl postojem naprosto chválihodným a odpovídalo to zájmům podniků, evropských podniků, e, které chtějí chránit své mm, e, duševní vlastnictví, tedy svou ochranou známku a bojovat proti padělání zboží. Ale já bych se chtěla zeptat na toto. Vy jste uvedla, že to je tedy, post, že postoj eh, parlamentu se přibližuje postoji rady. A já tedy si eh, chci ověřit, jaký je rozdíl mezi oběma postoji, jaký je rozdíl mezi původním postojem parlamentu a postojem rady. A u tak důležité otázky, tady myslím, že postoj parlamentu byl naopak velice důležitý a hodný chvály. Des Pan de Grandes Pasqual. Ano, děkuji vám, pane předsedo, a také děkuji paní zpravodajce. Já jsem velmi rád, že trialogy se dobře rozvíjejí a přeji, aby vše dále pokračovalo takto úspěšně. A mám konkrétní otázku. Bylo řečeno, že téma financování eh, se ubírá dobrým směrem. Je to všem jistě bezesporu složitý eh, bod. Já mám otázku, který se nepřímým způsobem týká mé země. Odkazují se na formu financování Eh, evropské školy v Alicante. Evropské školy se financují prostřednictvím eh, příspěvků Komise a členských států. A eh, není ale právní základ, který by jasně citoval článek 2283 3b. Jde o to najít právní základ. Nevím, zda se o tomto také jednali a Eh, nevím, jestli jste případně eh, schopna mě poskytnout eh, informaci k této otázce. Děkuji. Paní Wikström, máte slovo. Děkuji. Teď tedy odpovídám nejprve paní Rozierové. To je ta otázka přepravovaného zboží, ta, to je otázka, Eh, eh, která souvisí s tím, jakým způsobem můžeme bojovat s podvodem eh, nebo s padělky. Jedná se o modernizaci toho existujícího systému. Co se týče toho přepravovaného zboží, tady musíme se postarat o to, aby například léčiva přepravovaná například z evropských přístavů nesmí být zabavena, pokud se jedná o generická léčiva, protože ty se musí do těch třetích zemí skutečně dostat. A my jsme měli určitý strach, že by k tomu mohlo dojít, protože eh, došlo ke dvěma nebo třeba případům, kdy obchodní značka, respektive kdy k tomu došlo. Jinými slovy, my eh, eh, nechceme bránit nějakému legálnímu obchodu a přepravě zboží v Evropě, ale na druhé straně musíme zajistit, že nejde skutečně o možnost zabavit generických léčiv která jsou přepravována v Evropě a nesmíme také e, nějakým způsobem e, bránit e, normálním legálním obchodu. Čili v té zprávě, kterou jsme měli, toto bylo projednáno a bylo to hlasováno v tomto výboru, ale na plenárce potom byla byly představeny některé pozměňovací návrhy, které vlastně to stanovisko trošičku změnily. Čili teď se snažíme najít určitý kompromis mezi tím, co chce parlament a to, co chce rada a ta, ten rozdíl není nijak veliký v současné době. E, pochopitelně, e, když e, člověk vojednává věci, tak musí být ochoten zabít některé ze svých miláčků, ale očekává, že druhá strana udělá to samé. Panu Grandes Pasqualové bych chtěla odpovědět na tu otázku financování. Ano, rada byla velice tvořivá ve snaze najít řešení mm, toho, jakým eh, způsobem eh, by mohly být eh, využit i ty franční prostředky v Alicante. Měli určité návrhy, například, že bude potřeba k tomu mít další soudce. Zítra to uvidíte, to uvidíte, jak to vypadá ta škola v Alicante, možná, že si na to vzpomenete. Já jsem byla zpravodajkou, když jsme vytvářeli právní eh, eh, rámec, právní základ právě pro tyto evropské školy. Já vím, že fakticky není možné financovat eh, agenturu udělující ochranné známky jednu školu a ne, zajistit to samé pro jiné školy, jinými slovy. Uh, Eh, máme vaši školu v Alicante, potom jednu školu v eh, Volvo eh, v Bruselu a Škoda potom bychom mohli ve Frankfurtu. To není možné. Ke všem těmto školám musíme přistupovat stejně. Myslím si, že rada skutečně Eh, byla velice kreativní, snažili nějakým způsobem najít způsob, jak by se dal využít ty finanční prostředky, které zbyly a které jsou k dispozici, čili nakonec ale ukázalo, že eh, jim nezbývá než to vzdát. Jde tedy o to, jakým způsobem bychom mohli snížit eh, ten přebytek tím, že snížíme například náklady pro uživatele. To, tady hovořím o těch poplacích různých. A Eh, současně s tím potřebujeme eh, návrhy toho, jakým způsobem eh, by mohly být využity peníze, to znamená ti uživatelé, kteří vlastně generují tento přebytek, jak oni by mohli využívat tyto finanční prostředky. A já si myslím, že se nám podaří najít způsob, který bude udržitelný a z právního hlediska správný. Ještě má někdo nějaké dotazy? Ne. Myslím si, že další dotazy nejsou. Paní Wikström, já bych vám chtěl velice poděkovat za tu velice jasně přednesenou prezentaci o faktickém stavu věcí. Um, teď můžeme přejít tedy k bodu 31, to je různé. Um, za prvé bych chtěl říci, že náš výbor ehm, zítra jede do Lucemburku. Výbor tam si vyslechne eh, prezentaci o jazykových službách eh, v Evropském parlament, pro Evropský parlament, které eh, sídlí v Lucemburku. Setkáme se také s ministrem spravedlnosti lucemburským. S ním budeme hovořit o otázkách, které nás zajímají. To souvisí hlavně s tím blížícím se předsednictvím Lucemburské radě. Ehm, dále bychom měli hlasovat o e, mandátu, ehm, který se zabývá přijímání e, veřejných dokumentů přes hranice. To je zpráva, kterou, jejíž pravodajko je paní Delvo. Bohužel nebudeme mít dost poslanců v Lucemburku Eh, takže hlasování se konat nebude. Za třetím, eh, členové výboru jsou zváni eh, soudním dvorem Evropské unie na oběd. Po tomto obědě potom budeme mít příležitost diskutovat takové věci, jako jsou například navrhované navýšení počtu soudců Potom eh, na závěr naší návštěvy budeme mít eh, diskusy s účetním dvorem, kde budeme hovořit o možnosti eh, lepší regulace. Víte, že Klaus Heine Lehne je bývalým členem našeho výboru a ten bude hostitelem toho zítřejšího posledního setkání. Dále v rámci různého bych chtěl ještě oznámit, že výbory Libe a Jury eh, budou pořádat výroční konferenci ředitelů eh, sítě školicích center. Bude to 11. a 12. prosince. Eh, a třetí bod do různého Eh, se týká něčeho, o čem bych chtěl hovořit pan Ekňu. Pane předsedo, děkuji vám za tuto možnost. Eh, já bych chtěl hovořit o vážné eh, korupci, ke které dochází v Rumunsku a to k újmě mého klienta. Bohužel neměl možnost získat dluh od svého Eh, obchodního partnera. Já teď předám ty relevantní dokumenty eh, zástupci komise a byl bych velice rád, eh, kdyby a trvám na tom, že s naléhavostí bude toto prošetřeno. Musím říci, že tento člověk musel propustit 16 ze svých 32 zaměstnanců v důsledku toho, že na účtu mu nepřistály žádné peníze. Je to klasický malý nebo středně velký podnik a evropské instituce neustále tvrdí, že nadšeně právě tyto podniky podpíráme, podporujeme a právě toto podporu potřebujeme teď. Bylo by dobré, kdyby všechny malé a středně velké podniky byly informovány eh, v tom smyslu, že eh, jestliže dodavatel eh, souhlasí, že dodá eh, eh, zboží do země, odkud bylo objednáno. Eh, se, který, vyřešil, který řešil tento případ, onemocnil šestý den. Ukázalo se, jednalo se o soudkyni, ukázalo se, že vůbec nemocná nebyla. Další soudce je v současné době trestně stíhán za to, že údajně bral úplatky. E, další člověk potom najednou nebyl dostupný, protože se přestěhoval jeho úřad. Další potom e, e, v současné době je pohřešovaný. Alena Bíka, která pracuje v úřadu pro boj s podvodem byla nedávno sama začena právě pro podvod, čili jedná se o skutečnou komedii a myslím si, že tento příklad jasně ukazuje, Eh, jak špatná a jak falešná je celá ta, ta harmonizace, protože standardy jsou strašně odlišné v jednotlivých členských státech. Eh, takzvané kontroly před přístupem jsou absolutně neadekvátní a Eh, nezaručují eh, jakoukoliv důvěryhodnost tohoto celého procesu. Děkuji vám za tuto informaci. Myslím, že to byl poslední bod eh, na dnešním programu. Dovolte, abych vás ještě informoval o tom, že zítra budeme mít mimořádné zasedání, které se bude konat v Lucemburku a další schůze bude 19. Eh, ledna od 3 do eh, půl sedmé a potom 20. ledna, což je úterý, od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. Tím končím eh, dnešní schůzi a děkuji vám všem za pozornost a za spolupráci.